So, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's uh, go ahead with our um, intermeeting. Item 11 is a um, really important one. It is dealing with... Takže se zabýváme iniciativou G20, pokud jde o nadbytečné kapacity v oblasti ocely a hliníku. A to je v klíčovém zájmu evropského průmyslu, jak poslední zasedání G20 proběhlo 1. prosince 2018 v Buenos Aires. Rád bych eh, pozval Karlese Gimea z komise aby nás informoval o výsledcích tohoto jednání. Děkuji, pane předsedo. Summit G20 vlastně znamenal desáté výročí zasedání G20. A ten summit představil mnohé výzvy v kontextu obchodního napětí a hlubokých rozporů mezi klíčovými hráči, pokud jde o globální řízení investic a obchodu. A na pozadí nedávných neúspěchů koncen, koncenzu, pokud jde o ministerské jednání v květnu a na ministerském jednání APECu nedávno, schválení prohlášení G20 bylo významným úspěchem. Toto prohlášení odrazilo minimální společný jmenovatel v oblasti obchodu, ale zdokonalený společný jmenovatel. V tomto společném prohlášení se lídři zavázali k reformě Světové obchodní organizace, aby se zlepšilo její fungování a aby na dalším samitu byl tento pokrok vyhodnocen. A to byla klíčová priorita a výsledek našeho intenzivního zprostředkovávacího jednání. Vyjednávání během summitu, zejména okolo tiskového sdělení, odrazilo významné rozpory mezi USA a Čínou, pokud jde o odpovědnost za situaci v obchodním systému. Vzhledem k vzájemně se vylučujícím mezím nebylo možné schválit závěry o obchodu, které byly zopakovány lídry G7 včetně závazku bojovat s protekcionismem a nekalými obchodními postupy a zachovat tedy rovné obchodní podmínky. Předseda Juncker vyzval k urychlené práci G20 s partnery z VTO a v tomto směru jsme připomněli myšlenky, které jsme předložili v září na jednání VTO v rámci návrhu, které byly na stole a vlastně tyto názory byly takto roz, rozpracovány. Transparentnost a notifikace a řešení krize odvolacího orgánu VTO. Pokud jde o snahu místo předsedy Katajna na komisařky Malmstremové, bylo vyzváno k snížení dotací, které způsobují nad výrobu oceli. Čína měla pocit, že je nespravedlivě osočována a že na ní v tomto směru upozorněno. A poprvé bylo toto sdělení podpořeno lídry a celkové prohlášení bude zveřejněno v červnu 2020. Vstupujeme do japonského předsednictví G20 a uplatňování této deklarace z Buenos Aires již bylo zahájeno. A mám tu kolegu Francisco Perez Canado, který se účastnil jednání globálního fóra v oblasti o nadbytečných kapacitách v oblasti a on vám poskytne debriefing z tohoto jednání, pokud si budete přát, ale několik slov k prvnímu jednání pracovní skupiny o obchodu a investicích eh, G20, které se konalo minulý týden v Tokiu. Japonské předsednictví připravilo ambiciozní program, dokumenty byly rozeslány výboru INTA a tento program je v souladu s prioritami Evropské unie, pokud jde o reformu VTO a také pokud jde o program vytváření pravidel VTO s cílem řešit eh, narušení trhu v oblasti průmyslu, v pokroku v multilaterálních jednáních v oblasti obchodu. Avšak jednání v Tokiu ukázaly, že to nejobtížnější tkví v podrobnostech Nezbytné reformy VTO znamenají reformu, která je nutná a někteří členové tomu rozumí tak, že tento termín znamená reformu v té míře, která je nezbytná. To znamená, že by ta reforma vlastně měla být minimalistická. A ve světle našich jednání minulý týden didaktické snahy jsou třeba v následujících měsících, abychom přesvědčili některé klíčové hráče že bez reformy VTO a tudíž bez změn status quo VTO hrozí, že přestane být relevantní a že dokonce úplně zanikne. A nyní předám slovo kolegovi, pokud jde o debriefing z Globálního fora. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Několik slov k Globálnímu fóru o nadbytečných kapacitách vlastně oceli. Chci, abychom se vrátili do března 2016, kdy ve světle neuvěřitelné krize, která postihla naše zaměstnance a společnosti, komise připravila globální plán, jak řešit tuto otázku. A tento globální plán zahrnoval řadu obchodních prvků, tvrdé politické nástroje a aktivity v oblasti obchodních obraných opatření na ochranu našich eh, firm a zaměstnanců, aby došlo k eh, zabránění škod na našem průmyslu. A je třeba řešit eh, základní kořeny nadbytečných kapacit. Tedy jde o opatření vládní podpory, které v některých jurisdikcích s důrazem na Čínu vytvořily obrovský, nad, obrovskou nadbytečnou kapacitu, která skutečně ohrožuje přežití našeho průmyslu. Tedy jak řešíme ty kořené příčiny? Samozřejmě nejlepší řešení by bylo, aby multilaterální obchodní pravidla pokrývala i narušení trhu i v zemích, jako je Čína, ale zatím tomu tak není. My se tím samozřejmě zabýváme a mezi tím bylo velmi důležité zajistit, abychom měli prostor a možnost diskuse o a abychom podpořili politickou transparentnost. Jde to kontext, kdy se vytváří pravidla, ale je velmi silný. A z důvodu, že je to vlastně výsledek práce G20, tak nakonec vlastně poskytuje informace lídrům G20 a vyžádá si nezbytnou pozornost, například v Číně, kde tlak na změny je naprosto nezbytný z hlediska nejvyššího vedení. V konkrétních pojmech výsledky globálního fóra od vzniku v roce 2016 za dva roky, tedy má tříleté trvání v zásadě, tedy bylo to velmi užitečné ze dvou důvodů. Za prvé, podařilo se nám dosáhnout bezprecedentní úrovně transparentnosti, pokud jde situace u hlavních výrobců ve světě, zejména v Číně. Víte, že Čína vlastně byla černou skřínkou, pokud jde o to, co se skutečně děje v oblasti výroby a výrobních kapacit. Teď máme databázy, která je pravidelně aktualizována a obsahuje čísla pro výrobu, výrobní kapacitu investice podle jednotlivých výrobních zařízení ve všech 34 členských státech, včetně Číny. Takže můžeme sledovat, zda čínské sliby snížit kapacity, které jsou zásadní pro rovnováhu na trhu s ocelí, probíhají nebo ne. A také to slouží jako nástroj pro další tlak pro řešení tohoto základního problému, který bohužel přetrvává. Takže transparentnost byla zásadním prvkem který nám pomohl také, pokud jde o řešení eh, širokým způsobem těch forem vládní podpory, které jsou základní příčinou toho problému. A ta forma nám ukázala velmi užitečnou platformu pro otevřenou diskusi, pro proces kolegiální kontroly a nejen dotací ve smyslu VTO, ale jakékoliv formy vládní podpory, která přispívá k nadbytečným kapacitám. A tato diskuse sama o sobě vlastně osvětluje celou řadu postupů, které byly skryté nebo neznámé. V některých jurisdikcích uvedu opět Čínu a kromě toho nám umožnilo také, aby světová komunita vyvinula tlak směřující k podstatným změnám v této oblasti. Pokud jde o další kroky, které zaznamenáme v rámci fóra, je to samozřejmě poslední rok, kdy trvá toto fórum, může být prodlouženo, takže se bude jednat o prodloužení na dalším summitu G20, to je jisté, ale krátkodobě se nyní zabýváme zejména dvěma otázkami. Za prvé, posílit transparentnost u některých nových forem vládní státní podpory, které se objevily v Číně a formy, jak na ně upozorňovat a trvat v tlaku na čínské kolegy, aby se blížili k tržním principům, to je jedna věc. A za druhé, my víme velmi dobře, že existují další formy vývoje na světovém trhu v nastupujících ekonomikách, které plánují anebo dokonce již navyšují své kapacity a je třeba mít mechanismus, jak sledovat tento vývoj, abychom negenerovali nadbytek kapacit nové podoby v oblasti ocelářství. A to bude cílem pro tento rok. To je v kostce základní situace a chci to doplnit tím, že kolegové z OECD nám velmi pomohli. Není to fórum OECD, nicméně nám poskytují analýzy a vedou politickou diskusi, ale bylo velmi užitečné, že jsme s nimi mohli spolupracovat. Budeme pokračovat budeme věnovat velkou pozornost této klíčové otázce, protože nemůžeme dopustit, aby toto narušení trhu způsobené vládními zásahy ohrozilo jednu jedinou z našich firm. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pokud se vám správně rozuměl, tak máte nyní údaje o všech zařízeních eh, v členských státech, eh, tedy od celového fóra, celářského fóra. Můžete nám poskytnout nějaké konkrétní údaje o Číně? Existují eh, o určité fámy, že se snížily kapacity o 100 milionů tun a v roce 2018 jeden zdroj říkal o 30 milionů tun a druhý zdroj 50 milionů tun. Jaké jsou tedy výsledky vašeho statistického zjišťování. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. První věc, kterou bych chtěl říci na tomto místě, je, že skutečně určit, určitá nejasnost, kterou vyvolává prezentace ze strany samotné Číny v této věci, protože jejich cíl byl snížený o 150 milionů tun, pokud jde o kapacitu. My si myslíme, že to je málo. Každopádně větší snížení je nezbytné, ale abychom eh, je třeba vlastně mít od čeho se odrazit. A čísla nám ukazují, že bez ohledu na komentáře čínské strany, že celá, celý objem 150 milionů tun už vlastně byl snížen, v kontextu eh, čínské restrukturalizace, tak zatím se tak nestalo. My se pohybujeme mezi 100 a 110 miliony tun, pokud je o snížení, ta čísla se poněkud liší. A práce ve foru nám umožnila oddělit to, co Číňani označují za snížení. A je to vlastně náhrada starých zařízení novými vysokými pecemi. A my samozřejmě uznáváme snahu čínských kolegů a není jednoduché snižovat eh, kapacitu o 10%. Eh, my to známe velmi dobře. Ale přesto je tu ještě velký prostor pro práci a eh, budeme vděční foru za snahu sledovat tento vývoj, abychom skutečně věděli, co se děje a abychom mohli pokračovat v tlaku na čínské kolegy. Já jsme přesvědčeni, že 150 milionů tun je významné snížení, ale na základě našich vlastních zkušeností s naší restrukturalizací eh, v oblasti ocelářství, zejména v 70. a 80. i 90. letech, tak takové snížení je nedostatečné, aby se světový trh vyrovnal. A významná další část by měla být vyňata z výrobních kapacit v Číně, abychom dosáhli této rovnováhy a my se pokusíme použít eh, tento prostor s dalšími partnery, abychom pokračovali v našem tlaku. Děkuji. Děkujeme mnohokrát za tuto zprávu. Zaujalo mě, že v listopadu Bernd a já jsme byli v delegaci na mezivýboru v OECD, kde jsme hovořili o světovém fóru oceli s příslušnými kolegy z OECD a jeden z komentářů, který zazněl ve světle tohoto jednání, byla kritika zaměstnanců v ocelářství, že zkušenosti z restrukturalizace v Evropě, zkušenosti Evropského společenství uhlí a ocely, jak se organizovaly nadbytečné kapacity v Evropě, kde byl i významný sociální rozměr těch restrukturalizací. A jedna z jejich zásadních kritik světového ocelářského fora bylo, eh, byla ta vnímaná, vnímané prodlení u skutečných kroků a nedostatek sociální dimenze v Světovém fóru pro ocel. Takže si kladu otázku za Evropu. Evropa má pozitivní a negativní postoje a příklady pokud jde o to, co se stalo v evropském ocelářství. Zda to je tedy prostor pro lepší sdílení toho, jak eh, budovat nezbytný sociální politický rámec. Protože hovoříme o, v Číně o milionech dělníků a je možné pochopit ten tlak související z, z nevolí vyvolávat eh, obrovskou nezaměstnanost v takovém odvětví. Takže to by byl negativní tlak na jakékoliv možné řešení u nadbytečné kapacity. Tak se chci zeptat, zase něco takového objevilo v těch diskusích. A můj dojem je za OECD, že to úplně schází v té diskusi prozatím. Všichni říkají, je třeba snížit kapacity, ale jedna z hlavních překážek je sociální tlak proti snižování kapacit. A to není řešeno. Takže tady by mě zajímaly vaše myšlenky. Pokud jde o Čínu, tak podle mých informací v podstatě tam je asi asi 100 milionů tun, čili v podstatě tam jaksi je velká ztráta těch pracovních příležitostí. Pokud dovolíte, já bych chtěl něco vyjasnit. OSD má v podstatě skutečně žádnou rozhodovací pravomoc v rámci fóra, čili v podstatě oni tam skutečně jsou jenom jaksi hodnoceni jako takový nečinní pozorovatelé, čili v podstatě já jsem neustále v kontextu této situace ve spojení s našimi průmyslovými protějšky pokud jde tedy samozřejmě o cel a pokud jde otázky fora, a není to v podstatě stanovisko, jaké jsem já slyšel z té průmyslové eh, sféry. V každém případě si myslíme, že sociální rozměr je zde velmi zásadní, abychom skutečně byli schopni pomoci čínským kolegům, aby v podstatě byli schopni restrukturalizaci provést a v podstatě na prvním ministerském jednání v roce 2017 v Berlíně jsme se shodli na deseti základních politických otázkách, to znamená v podstatě posilování restrukturalizace na základě tedy nových možností pro pracovníky a běží tedy sociální jednání, které mají zcela zásadní význam a ten význam tedy si uchovávají v rámci našich diskusí. V tomto roce a těšíme se na to, že se bude konat tedy fórum eh, v březnu, ale potom ještě v červnu a v září a budeme věnovat zvláštní pozornost tomu, jak se v podstatě bude pracovat tedy s těmito možnostmi umistovat jinde pracovníky. Čili skutečně je to velmi důležitá součást našeho současného přístupu, čili samozřejmě my se pokusíme v podstatě pracovat na tom, aby zhruba asi 10% těch čínských pracovníků v oblasti ocely v podstatě našlo nějakou novou příležitost. Asi 45% skutečně jsou tedy občané v rámci toho restrukturalizačního procesu a my skutečně v podstatě víme, že je třeba to ještě dotáhnout a druhá poznámka by se potom týkala toho, co jsme říkali také čínským kolegům na posledním jednání, to znamená mít skutečně jaksi dostatečné zdroje a uvedli jsme tam konkrétní příklady, jak v podstatě EU v době restrukturalizace, která byla velmi tedy obtížná, že jsme skutečně jaksi věnovali mnohem větší zdroje. Čína věnuje zdroje jenom velmi malé, čili skutečně je třeba tomu věnovat dostatečnou pozornost protože je jisté, že musí čínští pracovníci také najít vlastně cestu, jak získat nové pracovní příležitosti a jak se tedy moci podílet potom na eh, té pracovní síle, která v této zemi existuje. Čili to jsou věci, které se probírají, budou se probírat ještě podrobněji v tomto roce. Máme samozřejmě jak pozitivní, tak negativní jaksi eh, zkušenosti, ale v každém případě je třeba, aby se na tom podíleli i další členové fora. A teď ještě další dotazy, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla se stručně vrátit něčemu, co přímo nesouvisí s G20, i když svým způsobem také. E, parlamentní fórum G20. Takže když se hlasuje, je možnost se rozhodnout, zda tedy fórum se vůbec sejde či nikoli. Hovoří se o těchto diskuzích, o těchto rozhodnutích přijímaných na úrovni G20, ale možná, že by, by také stálo za to tam zapojit příslušníky občanské společnosti, protože to má samozřejmě potom velký dopad, ta rozhodnutí, která se tam přijímají. Dokonce tedy na toto téma bylo přijato usnesení jednomyslně ze strany všech zástupců těch členských států. A v tom usnesení bylo v podstatě požádáno o to, aby se tedy sešla tato struktura předtím, než se koná jednání G20. Vás by něco takového zajímalo hájit, takovéto usnesení, které, jak říkám, bylo přijato jednomyslně. Další G20 se sejde v Japonsku a myslím si, že by stálo opravdu za to stát o to, aby se tyto věci uvedly Eh, v potaz. Takže prosím, jak vy vnímáte tuto parlamentní otázku? Jistě, my bychom to měli podpořit. <laughs> Děkuji mnohokrát. My si to jistě zaznamenáváme. Vůli Evropského parlamentu bude to tedy předáno příslušným orgánům na vyšší úrovni samozřejmě, eh, to znamená na úrovni předsedy. Jistě je to velmi tedy pozitivní věc, ale pochopitelně, jak si to závisí na rozhodnutí vyšších míst, to spadá do pravomoci předsednických orgánů, ale v každém případě tedy potom jejich rozhodnutí se uplatní dále. Ano, děkuji mnohokrát, čili konference v Buenos Aires byla lepší než ty předchozí. Máme tedy i prohlášení které v podstatě ukazuje i určité pozitivní aspekty ve vztahu k rozvoji obchodu. A myslím, že v podstatě nikdo nestahl své podpisy. Takže nyní se můžeme podívat, jak se věci budou vyvíjet. Dále zůstáváme optimisty Myslím si, že můžeme najít nějaké globální řešení pro ty výzvy, které před námi stojí. Děkuji mnohokrát a tím se dostáváme k dalšímu bodu, bod 12. A to je tedy prezentace ministra z Rumunské republiky pro podnikatelské prostředí, obchod a informační technologie. Prosím, máte slovo. No. I had also uh, I had also delayed <laughs> in the morning, so okay. it's quite common with the weather. So. Yeah. So, dear colleagues, um... Vážení kolegové, máme samozřejmě omezený čas, protože už jsme na konci našeho mandátu a na druhé straně před námi stojí i celá řada velmi významných úkolů. Čili bychom velmi samozřejmě rádi slyšeli, jaké jsou úmysly nového předsednictví a co byste nám v podstatě chtěli říci, na co byste chtěli reagovat Takže v podstatě tady je i celá řada tedy priorit mm, pro parlament v rámci nové legislativy a jsme skutečně neradi, že v podstatě rada zatím nebyla schopna vypracovat mandát společný s parlamentem. Parlament už je připraven tedy na jednání a v současné době zatím se nepodařilo najít kompromisní řešení v této sféře. My tedy doufáme, že rumunské předsednictví skutečně se pokusí dojít co nejdále, abychom tedy měli skutečně i možnost na základě stanoviska rady potom zahájit jednání. Čili v podstatě máme tady Singapur a Větnam. A možná, že byste nám mohli něco říct i k tomu, jak vypadá ten proces v současné chvíli budeme také vyjednávat znovu se Spojenými státy po uveřejnění návrhu mandátu v pátek. Čili tím v podstatě budeme také mít možnost si udělat přehled o tom, zda zde existuje nějaká jednota, či naopak neexistuje jednota mezi členskými státy. A pokud je o Brexit, tady musíme v podstatě rozřešit ty dvě základní varianty, tvrdý Brexit a případně i s tím tedy spojenou legislativní činnost. A jinak samozřejmě potom um, v opačném případě zahájit jednání o obchodní dohodě. Čili jedním z mých hobby je také otázka interinstitucionálních vztahů mezi Evropským parlamentem a radou, pokud je o zahraniční politiku, vnější vztahy. Čili je tady skutečně celá řada věcí na programu a máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane Lange. Jsem opravdu velmi šťasten, že se mohu vyjádřit zde před vámi, abych vám předložil určitý přehled o našich prioritách Chtěl bych říci, že jakožto senátor se v podstatě v těchto místnostech nezdržuji poprvé, že jsem měl možnost zde vést celou řadu jednání například i o evropském semestru a že je to skutečně pro mě nesmírně velkou ctí, že tady mohu být zde dnes jako e, zástupce své země, jakožto zástupce vlády. A skutečně vzhledem k tomu, že tady eh, máte také vynikající tlumočení, tak využijím této příležitosti, abych využil také eh, své mateřštiny a přejdu tedy do rumunštiny. Ano, děkuji vám tedy mnohokrát, dámy a pánové. Poprvé si beru slovo v tomto výboru. Je to skutečně pro mě velká čest, že vám mohu předložit priority rumunského předsednictví. Nám skutečně jde tedy o vnitroevropskou konzistentnost. To je skutečně jedna z věcí, na které klademe velký důraz v rámci našeho předsednictví. Snažíme se eh, zamezovat tomu, aby vznikaly velké rozdíly v oblasti územních politik, sociální a ekonomické sféře, protože Evropa eh, dnes v oblasti mezinárodního obchodu čelí opravdu velmi silným tlakům. Jsme ochotni sehrát úlohu celosvětového lídra, pokud jde o modernizaci systému obchodní činnosti. A také nám jde tedy o bilaterální, ale mezinárodní složku rovněž. Pokud jde o multilaterální jednání, tam skutečně se dostáváme tedy do velké míry nad rámec těch bilaterálních problémů nebo naopak úspěchů, které mohly existovat, protože Evropská unie dnes reagovala opravdu velmi jednomyslně a usiluje o systémové změny a to je třeba podpořit. Rumunské předsednictví se v podstatě rozhodlo věnovat čtyřem velkým pilířům posílení úlohy EU jakožto tedy zásadního aktéra, dále otázka konvergence, Evropa bezpečnosti a Evropa společných hodnot. Evropská unie se může skutečně stát velmi silným globálním hráčem, pokud bude nadále tedy hrát svou úlohu lídra v oblasti i obchodní. Evropská unie je pro modernizaci a to neznamená, že by nějakým způsobem chtěla spochybnit mezinárodní pravidla. Právě naopak. My uznáváme a chceme skutečně tedy tento příspěvek vnést do našich jednání, ale máme tedy také systém v rámci VTO, který je třeba dále modernizovat, protože je to skutečně výchozí bod pro jednání o mezinárodním obchodě. Rumunské předsednictví chce skutečně vyjít ze slepé uličky, pokud jde o odvolací orgán VTO, tam skutečně bereme v potaz i obavy, které vyjádřily například Spojené státy. A jde nám také o to, že v rámci e, toho, co už bylo zahájeno v prosinci na půdě VTO, budeme dále pokračovat v jednáních a získali jsme zde již určité úspěchy. Evropská unie zahájila třístrané eh, rozhovory s USA a Japonskem a to už přineslo určité plody, pokud jde o zlepšování transparentnosti. Bilaterální eh, dohoda s Čínou je také velmi důležitým bodem, stejně jako otázka tedy mm, zprostředkovatelské mise VTO. Dále tady máme závěry z Davosu, které se týkají elektronického obchodu. To všechno ukazuje, že Evropská unie se skutečně snaží čelit budoucím výzvám a že rumunské předsednictví se pokusí také vzít potaz usnesení z 29. listopadu, ale také tedy parlamentní konferenci z prosince roku 2018. Jde skutečně tedy o to, aby Evropská unie byla dostatečně odolná a aby se prosadila jako lídr na mezinárodní scéně. Máme tady určité priority, podporujeme v podstatě i možnost vytváření Mezinárodního tribunálu pro investice, a evropské instituce skutečně musí vystupovat jednomyslně na mezinárodní aréně. Je pro nás důležité zabývat se legislativními i nelegislativními úkoly, pokud skutečně máme zde reálnou šanci, že budou ukončeny v rámci současného mandátu parlamentu a e, komise Tady myslím například zboží pro dvojí užití. Mám také na mysli vyjednávání s Mercosurem, Novým Zélandem, Austrálií a také diskuse, které se vedou v radě na téma dohody o volném obchodu, například s Větnamem, kde skutečně je to pro nás velmi důležitá oblast a chceme zde umožnit podpis obou těchto dohod v průběhu rumunského předsednictví. My jsme si stanovili určité obecné priority, ale také v podstatě pracujeme na oblasti Evropy a bezpečnosti. A tady zase půjde o to vytvořit stabilitu v sousedních oblastech EU Známe tedy velmi dobře tyto otázky a rok 2019 zde bude mít velmi důležitý dopad, protože zde například slavíme i desetileté výročí partnerství se Západním Balkánem, dále je tady otázka eh, Gruzínska, eh, je tady otázka dalších oblastí, právě i v oblasti výměny obchodní a snažíme se eh, mít co nejtěsnější vztahy také s Azerbajdžánem, Arménií a Běloruskem. Vedeme také jednání s dalšími zeměmi na jihu, například s Tuniskem. Mezi další významné kapitoly patří i obchodní vztahy s USA. Evropská komise pracovala tedy na mandátu pro vyjednávání ve vztahu k vývoji, eh, pokud jde o uznávání schody. Pokud jde o radu, půjde o to, aby co nejrychleji byly přijaty zásadní kroky. Máme společné prohlášení se Spojenými státy, které byly potvrzeny již v minulém roce prezidentem Trumpem a kde skutečně půjde tedy o to, abychom na to navázali. Evropa je ochotná vyjednávat i v oblasti celní pokud jde o průmyslovou sféru a je skutečně třeba zdůraznit, že zemědělské produkty nejsou součástí této dohody. Zároveň Evropská unie může také zahájit jednání týkající se schody v rámci předpisového rámce, který je výhodný pro obě strany a to bude tedy v podstatě jednání na bilaterální úrovni mezi USA a EU. Veškeré jednání, veškeré diskuse v této oblasti budou pak moci pokračovat pouze za eh, dodržení norem a evropské legislativy. Pochopitelně při maximálním dodržení transparentnosti jedním z obecných cílů rumunského předsednictví také je, aby se občan stal tím hlavním jádrem, eh, ke kterému se tedy vztahují veškeré diskuse, které povedou jednotlivé strany v tomto jednání i ve vztahu k obchodní politice se co nejvíce budeme snažit zapojovat veřejné mínění a snažit se získávat tedy co největší prospěch pro občany. E, povede se i veřejná konzultace, skutečně transparentní, například v Rumunsku, kde jsme tedy zapojili veřejné mínění a oficiální logo e, našeho předsednictví je dílem e, dospívajícího mladého chlapce z Rumunska. Takže v podstatě je pro nás důležité, abychom se skutečně snažili co nejvíce společnost zapojovat do veřejných diskusí. A rumunské předsednictví se bude snažit co nejvíce zajišťovat právě zapojení občanské společnosti do jednotlivých rozhodovacích for v rámci politické sféry se samozřejmě budeme snažit eh, o propagaci těchto principů i v oblasti obchodní politiky, aby skutečně měli pocit, že Evropa je každodenní součástí jejich života, jakožto ministr, který se zabývá právě otázkami obchodu a podnikatelského prostředí, eh, sázím hodně na malé a střední podniky, které představují v podstatě 90 eh, evropských podniků a vytvářejí 45 pracovních příležitostí v posledních letech. Paní komisařka Malstremová také ovšem říkala, že malé a střední podniky nejsou dostatečně zastoupeny v mezinárodním obchodě. Je třeba, aby jim tedy přinášela tato politika, mezinárodní obchodní politika, prospěch a aby tím pádem se ten prospěch projevil i eh, jako určitý přínos pro evropské občany je třeba dále také zvažovat otázku eh, vývoje obchodních vztahů se Spojeným královstvím. Společné hodnoty nám budou pomáhat v rámci tedy našeho předsednického mandátu. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji vám, pane ministře. A nyní nejprve udělím slovo představitelům politických eh, skupin a posléze všem ostatním. Vypadá to tak, že dostanete tři minuty maximálně každý. Pan Fizas za EPP, já budu hovořit španělsky, jestli můžu. Děkuji, pane ministře. Děkuji za vaše velice jasné a zevrubné vyjádření za tento úvod a i za vypíchnutí priorit vnější obchodní politiky a obchodní politiky obecně, čili témat, kterými se budete zabývat. Nevyjádřím se ke všemu, avšak pár věcí bych si rád vyjasnil. Hovoříte například o nutnosti reformy VTO, to je zajímavé. Máte nějakou konkrétní představu, kterým směrem by se ta reforma VTO měla ubírat? Máte snad i nějaké plány už? Dále je zřejmé, že vyjednávání s USA nebude bez významu, ale bohužel zatím se toho moc nepovedlo. Hovořím o T-typu, kde to opravdu zkrachovalo. Nyní není jasné, jak se na věc dívá USA, kde bychom mohli začít, o čem bychom mohli vyjednávat, o kterých průmyslových odvětvích, jak bych si to měli rozstřídit jak to vidíte vy? Jaké budou dopady toho všeho a zda by se mohlo podařit v poměrně krátkém době dojít k nějakému mm, společnému jmenovateli z USA? A pak ještě Větnam. Tam máme celou řadu problémů, s nimiž zápasíme. A na konci tohoto zasedání já, když eh, zde tato schůzka skončí, tak se sejdu s představiteli eh, sportovního odvětví. My se eh, bojíme o Větnam, o eh, lidská práva, sociální práva. To určitě se vše zvládnout nedá. Ale mě by zajímalo, jak si představujete vyjednávání s Větnamem a zda i tam se dá dosáhnout pokroku. Děkuji a za SAD má Kolára Udry. Děkuji, pane předsedo. Mm, srdečně děkuji, pane ministře, že jste zde a přejím vám hodně zdaru ve vaší předsednické práci. Eh, váš úspěch bude znamenat úspěch všech v EU. Chci se věnovat několika aspektům toho, co jste zde uvedl. Ehm, za prvé, vyjednávání Evropské unie s USA. Jak vyhodnocujete rámec těchto vyjednávání? USA ohledně příslibu klimatických, které učiní v Paříži, eh, od něch odstoupili. Co s tím? A pak udržitelný rozvoj, boj s klimatickými změnami. Jak to máme v tom kontextu nahlížet? Pak eh, multilateralismus a podpora multilaterality VTO. Jak to vidíte vy z pohledu obtížné situace, v níž se ocitl ten odvolací orgán? Vidíte, že my trváme na tom, aby tito nezávislí arbitři byli skutečně jmenováni. Nesmíme se vrátit eh, k tomu předchozímu modelu, kde tam jsou jacísi agenti USA. Mm, jde o um, reputaci tohoto orgánu eh, v tom novém předsednictví japonském, jak to bude vypadat eh, a udržitelný rozvoj. Máme tam závazné, závazná usneva, usnes, ustanovení, budou proveditelná, dalo by se zavést i určité revizní doložky, abychom si to pojistili, jak se k tomu staví rumunské předsednictví. A potom ještě Latinská Amerika. Na tu mám rovněž dotaz, jakou prioritu vidíte u vztahu EU s Latinskou Amerikou v poměru k ostatním, zejména k konkrétním zemím. Jak nahlížíte na vyjednávání s Mercosurem například? Jak se to bude vyvíjet za rumunského předsednictví? Zejména, když se nyní dostal na čelo Brazílie Bolsonaro. A pak ještě něco, na čem mé politické skupině zejména záleží, to je mm, zboží dvojího užití a jeho vývoz. Jak by se dalo dotáhnout toto téma ještě před koncem našeho mandátu do konce? Vztahy s africkým združením. Tady záleží na tom, abychom ty původní eh, problémy, které vedou k migraci, abychom ty viděli v popředí, abychom se je snažili řešit, abychom řešili eh, problémy, které se odehrávají v Africe, které pak eh, vedou k tomu, že lidé odjíždějí ze své země a pak na to doplací svým životem. EKR. Děkuji, pane ministře, vítejte na půdě obchodního výboru. Doufám, že se mezi nás ještě vrátíte. Žijeme v významném období, nikoli pouze pro mě, která žijí Brexitem a děkuji, že jste se o něm zmínil, ale pak ještě máme ten trojuhelník USA, Čína a VTO. Zejména když zatím to nevidím mezi obecnými prioritami a já bych ráda slyšela, jak se chcete postavit té nesmírně svízelné situaci v Ženevě ohledně VTO. A ještě jste se konkrétně ani nezmínil o vyjednávání s Austrálií a Novým Zélandem. Možná byste nám mohl aktualizovat pohled. Asie. Tam doufáme, že se nám podaří dosáhnout několika dohod podle podobných Japonsku. A další asijské dohody. Pohne se něco v oblasti bilaterálních dohod v průběhu rumunského předsednictví? A pak ještě ehm, i záležitost, kdy se naše myšlení ubírá podobným směrem, například tvorba pracovních míst v Africe, spolupráce s tou Africkou aliancí. Máte nějaké konkrétní kroky, se kterými chcete přijít a jak se vše pohne z pohledu vyjednávání i s Mercosurem a s Chile. Thanks a lot. And for the liberals. Děkuji. A Rika Tajnen za liberály. Děkuji. Chci poděkovat eh, rumunskému předsednictví a panu ministrovi, že jste přišel že nás se vším seznámil a přeji mu hodně zdaru v takto významných oblastech, které zde zmínil. I já bych se chtěla zeptat na podrobnosti udržitelného rozvoje i vztahy s Afrikou. Určitě se však k tomu postupně dostaneme. Pak ještě pár doplňujících otázek na obchodní dohodu mezi EU a Větnamem. To, co se s Větnamem vyjednalo, je poměrně komplexní a zároveň i poměrně moderní, což se zdá, že jasně zlepší obchodní vztahy mezi našimi, našimi trhy a zdá se, že to pomůže i společenskému vývoji ve Větnamu. Tam eh, máme kapitoly konkrétně o udržitelném rozvoji. Teď už záleží na tom, aby tato smlouva opravdu byla ratifikována už v průběhu vašeho předsednictví, protože, jak jste zdůraznil, důležité je, aby EU měla eh, konstruktivní obchodní vztahy. No a právě na vztazích s Větnamem opravdu záleží. V jeho východní Asii existuje obrovská hospodářská soutěž, je tam velký ehm, tlak eh, a i Větnam si může začít vybírat, s kým ty dohody bude uzavírat. Proto si myslím, že my musíme být velice mm, aktivní v té věci. A pak ještě mám doplňující otázku. Máte tu smlouvu jako jedničku mezi vašimi prioritami, nebo alespoň mezi prioritami a jak realistické je, že se to vše podaří dokončit? Helmut Scholz, GUE. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, že eh, zde jste, že prezentujete něco, co vlastně sice je mm, obvyklé, ale přitom jste to prezentoval opravdu velice dobře a podrobně. Mě by zajímají následující záležitosti. Ano, samozřejmě, že nás zajímá i dohoda s Větnamem, ale zejména, jak chcete dostat těm závazkům udržitelnosti i v oblasti životního prostředí a zaměstnanosti. Zda to opravdu neustále budeme vést na zřeteli, protože ta ratifikace určitě bude záviset od toho, zda tam dospějeme k významnému zlepšení současné situace. Jistě i vy jste seznámen s mnohými um, dopisy um, těch, kteří mají obavy, ať už ze strany našich členských států nebo i z regionu, v němž se Větnam nachází. Druhá otázka. Jak nahlíží rumunské předsednictví na nutnost rozhodujícího kroku směrem ke stabilizaci multilaterálních vztahů v obchodní oblasti. Tam se zdá, že to jaksi vázne. A mám pocit, že přece jen potřebujeme svěží, čerstvý impuls, aby ta multilateralita se dostala o krok dál. A pak otázka toho odvolacího orgánu, to je jedna z těch záležitostí, ale zdaleka nejediná. Víte, že i ze strany našeho Evropského parlamentu apelujeme na uh, větší zapojení, či přejeme si, aby se i parlamenty členských států více angažovaly v tom, co se na půdě VTO odehrává. Mohlo by se rumunské předsednictví i do toho vložit a podpořit to, eh, protože tím bychom se dostali do určité přechodné fáze a v tom prvním pololetí už se možná nedostaneme k tomu, že si vše ověříme a budeme bilancovat, ale určitě se k tomu dostanou naši následníci. A chceme, aby vše bylo věrohodné, protože věrohodnost je v obchodní politice rozhodující a my chceme mít mm, ten benchmark, tedy tu míru toho, jak jsme dobří i aby její součástí byla věrohodnost. A na závěr, jedna otázka, která mě zajímá v poměru jak ke Větnamu, tak i k Číně. Jak se bude vyvíjet situace e, investiční smlouvy s Čínou a státní podniky? Máme jednu zprávu o Číně z pera komise, jak se tam situace vyvíje, ale už bylo naznačeno, že nevznikne žádný lex Čína, ale že se to bude potažmo týkat i jiných zemí, či případně, že by měly být podobné um, zprávy, analýz vypracovány i k Větnamu, kde existují tedy státní podniky. Měříme tedy zde dvojím metrem a pokud ano, tak jak může rumunské předsednictví tam zasáhnout? Děkuji, pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo. Um, Apeluji na vás, pane ministře, co by stáli zpravodaj k vztazích s Větnamem a obchodní vztazích s Větnamem a delegaci s Větnamem. To už zde zaznělo několikrát. Mně bylo řečeno, že rumunské předsednictví navrhuje, aby se diskuse o této smlouvě odehrála až na zasedání rady v květnu, což by ale znamenalo, že my už nebudeme moci hlasovat o této věci, protože naše poslední plenárka je v Dubnu, což by bohužel znamenalo, že se vše u této smlouvy spouzdí při nejmenším o rok, protože teprve v květnu budou volby, nový parlament se sejde v červenci, si musíme vše ustanovit, pak se teprve bude hlasovat o novém složení komise, takže ta nová smlouva by se do rukou parlamentu nedostala před koncem či dostala by se snad nejdříve na konci letošního roku, což by bylo obrovské spoždění. Já už jsem napsal i vám, i všem ministrům obchodu členských zemí, i eh, předsedovi Rady Tuskovi s eh, prozbou, aby se vše zrychlilo. A využívám tady této příležitosti abych se nyní obrátil i na vás osobně, možná byste mohl zvážit, zda by se diskuse k této konkrétní smlouvě mohla odehrát dříve, protože my už jsme o Japonsku hlasovali, brzy budeme hlasovat o smlouvě o volném obchodu se Singapurem a nechtěli bychom, aby nám Větnam unikl. Děkuji, paní Kitten Darling. Děkuji, děkuji pane ministře za vaši přítomnost zde. Já mám takovou otázku, která se objevuje znovu a znovu, ale každopádně ji položím. Týká se smlouvy o volném obchodu s Větnamem. Vidíme, že je spoštěna, nevíme na kolik. Mě by ale zajímalo, jaké aktivity, k jakým aktivitám hodláte přistoupit, případně se do nich vložit v době toho spoždění, například v oblasti lidských práv či práv zaměstnanců Větnamu, eh, ve Větnamu, což by přinejmenším zaručilo, že když se ten text dostane do parlamentu, tak pravděpodobně bude podpořen velkou většinou. Druhá otázka. V Davosu eh, vedeme plurilaterální eh, vyjednávání o elektronickém obchodu. To je jedním z těch výstupů takových věcí, které jsou jakoby neustále v pohotovosti. Je to ale velice kontroverzní věc i u nás, i globálně. Mě by tedy zajímalo, zda je to pro rumunskou prioritou toto téma. A pak ještě Kristof Hansen. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Oprea, že jste našemu výboru k dispozici a že jste ochoten odpovídat na otázky. Já budu hovořit stručně, protože všichni mý předřečníci, paní Katajnen, paní Fizas mm, a tak dále, o Větnamu hovořili. Jak vidíte, je to z našeho pohledu absolutní priorita, nikoli pouze pro tento výbor, ale pro celou sněmovnu. Záleží na tom učinit další kroky. Právě i s členskými eh, stranami TPP, Větnam tam stranou je, máme obavy, když vidíme, jak vypadá program rumunského předsednictví a jak pozdě, totiž až 28. května se má objevit na vašem pořadu jednání Větnam. Bylo by možné to nějak prohodit. Slyšeli jsme rovněž takové fámy, že tam možná jsou problémy s právníky, eh, lingvisty, my bychom byli vděční, kdybyste tam mohl se zasadit o e, trochu větší tempo. My budeme připraveni v březnu a doufáme, že byste to mohli zvládnout i vy. Jako vždy, parlament je rychlejší a má to promyšlenější a tak dále než rada. Pane předsedo rady, to máte takové jenom malinké otázečky, že ano, k zodpovězení. Děkuji mnohokrát za veškeré pozitivní otázky, které zde zazněly. Některé věci, které jsou běžně na programu každého předsednictví. A od samého počátku bych chtěl říci, že rumunské předsednictví chce být ambiciozní, ale současně realistické s přelednutím ke kontextu, protože nejde jenom o 29. března a Brexit. A nevím, jestli to je anglický humor, ale eh, nejistota je naše jediná jistota v tuto chvíli. A my věříme, že občané i politici Spojeného království naleznou správné odpovědi, protože na to také čekáme. Ale současně v květnu proběhnou evropské volby. Takže ve skutečnosti naše doba na jednání v parlamentu i ve výboru je velmi omezená. Protože vy jako europoslanci budete kandidovat ve volbách. A Musí, museli jsme tedy revidovat náš program spolu s panem předsedou Langem a s předsedou Winklerem i v rumunském národním parlamentu ve výboru pro evropské záležitosti jsme se snažili správně definovat a pochopit, kde můžeme postoupit, v kterých otázkách. A jsem vděčný rakouskému předsednictví za trialog, který proběhl a za jejich eh, snahu, aby některé věci byly už odhlasovány v Evropském parlamentu v těchto dnech. Například to, co jste před chvilkou uvedl. A měl jsem na mysli například eh, screening. A to je obrovská snaha a vzhledem k tomu, že chceme být současně ambiciozní a realističtí, tak vám poskytnu odpovědi na ty otázky, které zazněly. VTO. Paní FISAS a EPP zazněla i otázka z úst řady z vás. I v Davosu se o tomto tématu jedná a také to bude předmětem neformálního setkání 21. a 22. února v Bukurešti. Pozval jsem pana předsedu Langeho, zúčastní se neformální večeře a následně máme naplánované určité schůzky společně protože zapojení Evropského parlamentu, zapojení parlamentu členských států by mělo být eh, důležitým rysem našeho předsednictví. Jednota je klíčovým slovem, které se objevuje ve všech jednáních. Je třeba, abyste byli zprostředkovatelem, který přinese konsenzus a dnes nevyjadřuji pouze své osobní názory nebo rumunské představy, ale vyjadřuji skutečnost, že jsem pro dialog a chci dát dohromady kolegy, aby dosáhli konsenzu. V zájmu odpovědi, které máme poskytnout radě u těchto otázek. A je jisté, že u reformy VTO EU by měla být e, globálním hráčem, který povede tento proces. A my tady dosahujeme pokroku a během jednání při trilaterálním jednání s Japonskem a Spojenými státy některé, některých úspěchů bylo dosaženo. A ty všechny ty tři otázky, které jsou řešeny, tedy jednání, regulační rámec a také odvolací orgán, to vše je postaveno na roveň co do významu a také se to týká dobrého fungování VTO. Pokud je o naše neformální jednání, tak vyzývám generál ředitele Azeveda, aby se snažil vyslat pozitivní signál všem členským státům, pokud jde o význam této priority na našem programu. Řada otázek se týkala Větnamu. A odpověď je ta, která zazněla v mém vystoupení. Je to jedna z priorit našeho předsednictví. A domnívám se, že by se mělo postupovat krok za krokem. Zaprvé je třeba to podepsat. Víte, jaká je situace v radě? To jednání proběhlo dopoledne a také jsem vysvětlil, že to je jedna z priorit. Mělo by to být podepsáno za našeho předsednictví, protože pokud to bude podepsáno, tak víme, jaké kroky potom musíme podstoupit společně. Současně vím, že rada velmi bedlivě sleduje situaci v oblasti lidských práv ve Větnamu a v tomto kontextu se těšíme na ratifikaci Větnamem tří základních umluv eh, Mezinárodní organizace práce. Některé otázky se týkaly také mandátu a diskuse pro jednání se Spojenými státy. Jak už jsem řekl dříve, domníváme se, že by to mělo být urychleno a už v těchto dnech povedu rozhovory s ministry obchodu ze všech členských států, abych přesně pochopil, jaký je současný koncenzus, čeho bychom mohli dnes dosáhnout, abychom postupovali bez prodlení ku předu. Bude to také na programu neformálního jednání v únoru v Bukurešti. Takže se také e, těším, stejně jako vy všichni, na velmi pozorně sleduji vývoj v oblasti mezinárodního obchodu A domnívám se, že ta klíčová slova, která zazněla, je jednota členských států v jednáních a současně transparentnost a současně také ty věci, které jasně a nahlas zazněly, například zemědělství, o kterém se v současnosti nedá vůbec jednat. dvojí užití. Znám to téma, protože eh, je to tvrdá diskuse. Pan předseda Lange to zmínil v Bukurešti a my jsme o tom mluvili s kolegy a je to trošku odlišné. V některých členských státech to spadá pod ministerstvo obchodu, v jiných členských státech to spadá pod ministerstvo zahraničí, ale budeme se snažit získat stanoviska a v současnosti je to také předmětem jednání v radě. Ta rozprava se také týkala Afriky a paní Rodriguez se ptala na tuto otázku a paní McClarkin Tato otázka tedy také zazněla. A vy dobře víte, že existují Některé pojinohody už existují a byly dohodnuty, ale v, budu v Egyptě v únoru protože Egypt bude předsedat po dobu jednoho roku Africké unii. A budeme se snažit definovat eh, některé otázky, které už zazněly ve výboru INTA i na jiných místech. a které jsou prioritou pro Evropský parlament. Pokud je o Nový Zéland a Austrálii, jsou na pořadu dne a bude to... Ta jednání už začala a věříme, že brzy zaznamenáme určitý pokrok. Paní Rodriguez se také ptala na Mercosur. Měl jsem včera dopoledne jednání se spravodajem Evropského parlamentu pro Mercosur a snažili jsme se zjistit, jaké jsou názory zpravodaje. Měli jsme velmi dobrou příležitost. Právě v této chvíli se všichni snaží pochopit, jaké jsou názory proti strany. A já doufám, že budeme schopni pokročit v oblasti Mercosuru. Je to na pořadu dne. Uh, také zazněla otázka na elektronické obchodování. Paní Dar, Kylian Darling, bude to jedno z témat, které bude také zahájeno v rámci VTO a chceme poukázat na toto téma z skrze setkání, která proběhnou na toto téma v Ženevě. Protože je to významné i pro malé a střední podniky. Víte, že každý, každá mikro společnost se může stát mikronadnárodní společností na eh, základě tedy velmi rychlého vývoje. Třeba o, o tomto tématu jednat a v některých případech přílišná regulace může narušit a třeba i zničit to, co probíhá v oblasti elektronického obchodování. Před lety jsme o tom nemluvili, nedokázali jsme si to ani představit, ale někteří lidé, kteří žijí někde ve světě, si právě něco takového vymyslí a dojde k obrovskému boomu nových Startupu A současně musíme dbát významných hodnot, které ctíme jako Evropané. A myslím, že tyto hodnoty by měly být eh, jádrem našeho předsednictví. To je skutečně důležité i pro Evropskou unii. Takže chceme se soustředit právě na to také v Ženevě při jednáních. Mám pocit, že už jsem se dotkl téměř všech otázek. Děkujeme, pane ministře. Máte ještě další otázky? Není tomu tak? Takže vám děkujeme a samozřejmě mnoho štěstí pro vaše práci a všechno dobré. Děkuji mnohokrát a musím říci, že spolehám na vaši podporu a skutečně si vážím vašich otázek a budu připraven přijít do výboru INTA, INTA kdy, to, kdy to bude třeba. Takže se pokusíme být ve velmi úzkém kontaktu Nejen jako minister, ale jsem také senátor, takže tomu opravdu rozumím. Okay. Dobrá, bod 13 je zpráva o delegaci ad hoc na výroční zasedání Meziparlamentní konference při VTO v Ženevě 6. a 7. prosince. Přes 300 účastníků z 50 zemí se zúčastnili této konference na téma VTO cesta ku předu. Konference byla organizována mezi parlamentní unii a Evropským parlamentem a předsedal, spolupředsedal jsem já a předsedkyně namibijského parlamentu paní Margaret Mensa Williams. Náš místo předseda Fabio Castaldo měl projev na zahájení jménem předsedy Tajányho a vedli jsme plodná jednání se zástupci VTO a také s americkým velvyslancem při VTO, s náměstkem generálního ředitele VTO a také při přípravě mezi parlamentní konference jsme působili v řídícím výboru, abychom připravili výstupní dokument a konali se i panely, panové diskuse s panem Šolcem a s panem Rubigem. A na závěrečném jednání tedy byl schválen ten výstupní dokument, který navrhla paní Makoláda. Celkově za to to byla živá, aktivní parlamentní konference a Evropský parlament zde sehrál významnou úlohu. Máte ještě nějaké otázky na toto téma? Ima. Myslím, že pan předseda to velmi dobře vysvětlil. Chtěla jsem se jenom připojit k tomu, co řekl. Připojit k tomu, co řekl můžeme sehrávat jako parlament významnou úrohu v rámci meziparlamentního jednání na půdě Světové obchodní organizace a na jednotlivých forech, kde tato jednání probíhají. Je velmi důležité, že se nám podařilo dospět k jednomyslné dohodě u tohoto prohlá- závěrečného prohlášení. Je třeba si uvědomovat, nakolik je těžké zastupovat 64 zemí světa, kde jsou různá východiska, různé politické situace a dosáhnout dohody, která nepřebírá samozřejmě vše, co je nám drahé, ale je to významný krok ku předu oproti minulému prohlášení, které jsme schválili. Takže bych řekla, že za sebe jsem spokojená s účastí Evropského parlamentu. Sekretariát sehrál skvělou roli a myslím, že všichni dohromady, pokud budeme takto pokračovat, tak uděláme velké kroky. Kupředu děkuji. Any further comments? Děkuji mnohokrát. Ještě někdo by si přál vystoupit? Pokud tomu není, tak mohu přejít k dalšímu bodu, a to je bod 14. V podstatě jsme již dnes dopoledne jednali o vztazích se Spojenými státy pokud jde o obchodní složku, máme určité strategické aspekty týkající se mandátu, který byl ustanoven v pátek. Samozřejmě je velmi zajímavé se moci podívat na věci do větších podrobností, na dopady současné obchodní politiky USA na vztahy, obchodní vztahy mezi EU a USA a také na celosvětový obchod a jeho systém. Čili byla zpracována studie a autoři této studie to je pan Peter Chase a e, další, kteří jsou zde nezastoupeni. Ta zpráva byla uveřejněná a diskuse o této studii nám může poskytnout i určitý vědecký podklad pro dalších jednáních týkajících se návrhu mandátu, který navrhuje komise. Takže teď bych poprosil autory, aby nám tuto studii představili. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji za příležitost, abychom zde mohli v podstatě zastoupit i v zastoupení našeho kolegy Maršala z Washingtonu eh, se moci tedy zabývat touto studií. Já vím, že čas nám nedopřává velký prostor, že je skutečně třeba eh, dodržet váš časový plán a že jste již dnes dopoledne jednal s panem generálním ředitelem, čili v podstatě já se pokusím učinit jenom velmi stručný úvod já tady mám v podstatě i několik slajdů a pokusím se v podstatě eh, také ujistit o tom, že jste dostali tedy eh, naši prezentaci PowerPointovou. Pokud tomu tak není, tak si ji můžete vyžádat dodatečně ale v podstatě je velmi důležité si uvědomit, co skutečně již proběhlo a já se pokusím zaměřit především na důsledky, jaké to bude mít pro obchodní sféru v rámci VTO a v rámci celého systému, čili pokusit se také zaměřit na určité možné scénáře. Čili já se nebudu zaměřovat na to, co už jaksi v podstatě existuje, co už se udělalo, to jistě víte, ale spíše se zaměřit na to, jakým způsobem vlastně celá ta situace se utváří a také se pokusit v podstatě zmínit o těch scénářích, jaké tedy mohou nastat do budoucna a jaké kroky učinit. Pokud jde tedy v podstatě o e, tu složku vlády USA, v podstatě je svým způsobem tedy e, ve situaci, kdy se staví do úlohy oběti, oběti v podstatě té předchozí administrativy a v podstatě myslím si, že co je pro ně velmi důležité v rámci té strategie, je, že v podstatě nechtějí eh, tady získávat jakousi eh, jenom domělou možnost eh, mít zvýhodněné postavení v oblasti obchodu a že v podstatě tato jenom domělá možnost právě je ta, kterou vytvořila předcházející administrativa tím otevřeným systémem a že oni takto postupovat dále nechtějí. A to vede samozřejmě k velmi silné vyjednávací taktice, ve které v podstatě oni říkají, že už nám dali to, co bychom jim teď měli dát my. A to v podstatě tedy je eh, hlavním principem pro to vyjednávání. Čili v podstatě to lze také ukázat na určitých deficitech, které v podstatě mají tedy Spojené státy. To je v té prezentaci, kterou jsem vám předložil. A pak je tady v podstatě i otázka Číny a je tady otázka v podstatě Evropské unie, která má tedy eh, přebytek asi 100, milion, 100 miliard. A tady skutečně je eh, jaksi tento aspekt velmi důležitý pro americkou vládu. V té studii máme v podstatě celou řadu tedy faktických údajů a já bych se chtěl zaměřit na to, jak vypadá současná situace, jak vypadá VTO a Čína. Pan Demarty vám v podstatě, myslím, velmi podrobně ty věci popsal dnes dopoledne. Ale co je zřetelné, že na jedné straně tady máme cla na ocel, ale pak tady v podstatě máme i další aspekty obchodování s Evropou. Komise v podstatě se pokouší o velmi pevné stanovisko. Máme tedy to společné prohlášení a v minulých týdnech, v nejbližších minulých týdnech od října eh, byl zaznamenán určitý tedy pokrok, pokud jde o vyjednávání určitých cílů a také tedy požadavek komise pro získání mandátu pro vyjednávání. V podstatě už asi dva a půl roku se vedou jednání v rámci TITA, ale v každém případě je tady velký rozdíl v podstatě mezi oběma těmi stranami. USA to vidí v daleko širším měřítku. To vyjednávání tedy v daleko širších eh, aspektech, zatímco komise se soustředuje především na průmyslové zboží a celní aspekty tohoto zboží. A myslím si, že je důležité říci, že při vyjednávání to vidíte tedy na té průsvice schrnuto, oni skutečně tam mají i tedy otázku e, zakázek, e, veřejných státních zakázek. To tam v podstatě uvidíte také, že tam mají i specifické odkazy na udržitelný rozvoj a na životní prostředí, protože v podstatě oni by chtěli, abychom tady měli skutečně jaksi velmi pevná stanoviska, ale zároveň tam nezahrnují ISTS, a také v podstatě jiným způsobem řeší otázku spolupráce. Hlavním bodem je to, že administrativa také v podstatě e, říká, že by chtěla jednat v určitých fázích, e, v určitých stupních. Čili v podstatě teď se můžeme podívat na ty scénáře. Jde o to, zda e, vláda uveřejní tuto studii pokud jde tedy o průmyslové aspekty, protože tam mohou být i otázky bezpečnosti a myslím si, že v podstatě v polovině tedy února by ta zpráva měla být eh, uveřejněna ale otázka zní, zda tedy v podstatě ty možnosti nějaké tady existují a jakými způsoby, způsoby s tím prezident eh, naloží s těmi, alternativy, s těmi alternativami, které existují, například pokud jde o dovozy, pokud jde o dovozy například automobilových dílů ale také samozřejmě je tam otázka i určitého soustředění například na e, specifické inovační technologie i v té oblasti automobilového průmyslu. A tam si myslím, že pořád ještě bude tedy určitý dopad na Evropu. Myslím si, že pokud se administrativa rozhodne v podstatě, pokud jde tedy o ty celní aspekty a tady má komise pan Demarty a paní komisařka Malstromová velmi tedy silnou pozici, tak oni určitě se budou snažit nějakým způsobem dosáhnout určitých vyrovnávacích kroků a já myslím, že o tom hovořil tedy pan Demarty, že to bylo asi 22 miliard. Moje otázka potom zní, co se stane dále zda potom budeme mít asi 8 miliard dolarů na vyvážení v tom automobilovém průmyslu, dále tam budeme mít samozřejmě 10 miliard dolarů, pokud jde o ocel. A co tedy s tím potom uděláme, co si s tím počneme, protože to skutečně bude situace, která bude situací nevýhodnou pro obě strany protože v podstatě nevíme samozřejmě, jakým způsobem bude pak postupovat pan Trump a jaké případně zvolí odvetné kroky. Čili myslím si, že studie právě v tomto ohledu navrhuje abychom pochopili, že pan Trump v podstatě říká, že máme skutečně příliš velkou odpovědnost a chceme se o ní více podělit. A teď v podstatě jde tedy o to, jakým způsobem budeme jednat a Evropská unie v podstatě bude také brát na sebe určitou odpovědnost. Ale pokud si na sebe vezmeme odpovědnost, tak samozřejmě také musíme nějakým způsobem mít dostatečnou autoritu. Já si myslím, že lidé v podstatě sázejí na to, že tady jsou i otázky zemědělství ve hře a že jiný přístup by byl v podstatě oddělit přístup k trhu na jedné straně a ty regulační aspekty na straně druhé i pro zemědělství a další obory. Myslím si, že mnozí lidé v podstatě uvazují tak, že EU v podstatě je skutečně velmi silný vývozce Máme, máte také skutečně u zemědělství velmi silný přebytek ve vývozu a myslím si, že skutečně v tomto ohledu můžete jaksi na USA vyvíjet větší tlak a oni jistě chápou, že v podstatě eh, tady, pokud jde o zemědělství, tam skutečně ta otázka eh, bezcelního dovozu bude samozřejmě něčím, co se nepodaří eh, změnit. Ale v každém případě je tady pak ta druhá sféra, to znamená ty předpisy, eh, regulační sféra. A myslím si, že v žádném případě se nesmí jaksi podlomit to, co je naší hlavní toužbou, pokud jde o ochranu eh, zemědělských a potravinářských výrobků a jejich bezpečnosti. A další otázka je to, že myslím si, že právě ta spolupráce v té oblasti regulací by skutečně měla být velmi jaksi ostře oddělená od těch aspektů, o kterých jsem hovořil předtím a říkal to také pan Marty, že v podstatě by se neměly opravdu míchat ty čistě obchodní aspekty s těmi regulačními a že to je skutečně něco, co bychom měli dodržovat v diskusi ve, se Spojenými státy. A pokud jde o VTO a Čínu, Myslím si, že v podstatě Evropská komise se pokusila zabývat některými těmi otázkami, které vznesly eh, Spojené státy a že je to skutečně ve velmi konstruktivním duchu a myslím, že pan Demarty říkal, že eh, USA skutečně zahájilo určitý proces, že v něm bude pokračovat a myslím si, že zde existuje určitý prostor k pohybu kupředu. USA skutečně mají eh, jak si už na svém kontě určitá prohlášení v legislativní oblasti, která mají velmi silný dopad a že se to projevuje i v praxi. Pokud jde o Čínu, a to si myslím, že je asi klíčová věc, tam se to také projednává v tom dokumentu, ale myslím, že Spojené státy, USA, Japonsko spolupracují velmi dobře s Čínou. Je tam celá řada už konstruktivních projektů a myslím si, že situace je tedy lepší a že půjde skutečně o to, o nějaké v podstatě otázky řešení v, v oblasti VTO a myslím si, že Evropská unie a její klíčová vůle je taková, že podstatě věci, které fungují ve vztahu k Číně, jsou právě ty situace, kdy se jedná ve větším množství, kdy se vytvoří vlastně určitá koalice a kdy skutečně tedy ten druhý partner má za sebou určitou silnou autoritu. Čili samozřejmě toto je velmi jenom takový stručný přehled a já milé rád odpovím na vaše otázky. Ano, děkuji mnohokrát. Kdo se hlásí jako první? Manuel. Euh, ano, děkuji. Já jsem eh, zjistil, že tedy zde existují různé možné taktiky vyjednávání. To je samozřejmé, protože americká vláda jedná brutálním způsobem, ale někdy účinně, zatímco Evropané občas vypadají, že mají strach zejména proto, že jsou rozděleni. Bylo to vidět eh, například v těch eh, uplynulých měsících. A další věc, bylo by třeba, abyste prosím upřesnil jeden bod. Já jsem se díval tedy na portál eh, obchodního eh, sektoru ve Spojených státech a tam v podstatě skutečně všechno leží na stole. Tam je i zemědělství, ale zemědělství obecně průmyslové zboží, také tedy přeshraniční pohyb údajů, což samozřejmě pro nás není přijatelné. A chtěl bych se vrátit k tomu, co jste říkal o zemědělství. Samozřejmě, že my více vyvážíme v zemědělství do Spojených států než opačným směrem, ale zájmem Američanů dnes je, se v podstatě dostat tedy do určité roviny vyrovnané regulace v té předpisové oblasti, protože to je pro nás nepřijatelné, pokud jde o GMO. A také říkáte, že v podstatě došlo k určitému pokroku, pokud jde o udržitelný rozvoj. Nicméně samozřejmě na COP 21 tam není žádný odkaz, čili jakým způsobem s tím máme pracovat. Já myslím, že je skutečně třeba vyslechnout Evropany, Evropany, kteří se mobilizují a říkají, že v podstatě nechtěli tedy ta mm, jednání ukončit právě se Spojenými státy v té obchodní oblasti právě proto, že měli podezření, že nebudou ty ekologické aspekty dostatečně zohledněny. Čili Evropané jsou skutečně znepokojeni a chtěli by, aby prostě Evropa zde nesehrála úlohu takového prostěáčka, který si nechá všechno líbit. Ima. Ima. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za uvedení do problematiky. Já bych se chtěla vyjádřit k některým z těch záležitostí. Jednak dodržování dohody komise a rady k průmyslovému zboží. My máme takový přístup, že by vše mělo souznít s bojem proti klimatickým změnám a je obrovským rozčarováním, že USA vycouvali z pařížské dohody. Jak to tam tedy bude vypadat, Nedá se přece všeho dosáhnout pouze udržitelným vývojem. Všeho, co bychom si do budoucna v průmyslové sféře přáli. Tedy existují obrovské rozdíly v přístupu, ale možná, že bychom to ještě dokázali nějak schoucnout. A nyní ale k TVTO a tomu odvolacímu orgánu. Tam vy vyhodnocujete sdělení prezidenta Trumpa jako pozitivní v kontextu té reformy. Naopak my v tomto výboru jsme to vnímáme tak, že v prosinci my jsme i byli přítomni na té meziparlamentní spolorganizované schůzi a my jsme si přímo vyslechli to prohlášení. Měli jsme tam poslance ze, vší, ze všech států a všichni jsme se shodli na tom, že USA zcela jasně dalo najevo, že nemají zájem dospět nějakému konstruktivnímu řešení Eh, z pohledu toho, že oni eh, rovněž jinak vnímají řešení sporů mezi eh, podnikem a státem. To, že USA má vlastní vnímání těch pravidel, která chceme, aby fungovala u odvolacího orgánu hm, a VTO jiná. Máte opravdu dobré zprávy? Jak si představujete východisko? z té situace. A rovněž ta spolupráce pak. To je další téma. Ty necelní překážky. Vy tady říkáte, že možná ty jsou ještě významnější záležitostí než samotná cla. Ale když se tedy budete snažit na vodit regulatorní spolupráci, že je to vlastně lepší nebo jiné než ty. Vysvětlete nám, v čem se to liší. Jak to míníte? A pak ten obchodní schodek v eh, vztahu k USA. Když eh, mluvíte o tom, že ten schodek existuje, jak to spočítáte? Ehm, je to hospodářská soutěž, či co je toho příčinou? Ehm, to, čemu spotřebitel dá přednost, nebo je to cly. Ono totiž mnozí američané dávají přednost evropským autům. Jak si tedy máme vysvětlit Trumpovo stanovisko? On se neustále domnívá, že ti ostatní jsou na vině. A mě by zajímalo, co vy tomu říkáte. Ještě, ještě Helmut Scholz a pak se vyjádřím já. Ne, já se tedy vyjádřím. Otázka vztahu s Čínou. Vy tomu říkáte Trumpův étos. Jak bychom to měli vnímat eh, my? Já se domnívám, že bychom neměli k Číně přistupovat stejným způsobem jako USA. Ta diskuse, kterou jsme vedli s představiteli americké vlády, z ní vyplynulo, že jakoby jediný společný prvek jsou problémy s Čínou, ale nezávisle na tom, jak hodláte stabilizovat globální obchodní systém, a rovněž i berouc potaz, že Čína je nyní plným členem VTO a samozřejmě, že všichni vidíme, že tam jsou určité problémy a hrozící obchodní válka, já přece jenom to vidím tak. Oni jsou přece jen otevřenější diskusím o reformách VTO. A to i přesto, že ne všechny tyto reformy budou uh, potenciálně v jejich zájmu. A budovat tedy budovat eh, si proti Číně snad není až eh, tak dobré řešení. No a připojovat se k USA proti Číně, to už mi připadá přehnané. Zmiňujete se, že Evropská unie přišla s určitými návrhy reform odvolacího orgánu. A to, jak už řekla Ima, americký velvyslanec u VTO stoprocentně odmítl. A mezi jinými ta argumentace či to zúvodnění bylo, že ty reformy Čína nepodporuje, ale to přece nemůžeme na takové úrovni tam hovořit. To přece nemůžeme takto dále vyjednávat. To je z mé strany všem ještě Helmut. Děkuji, pane předsedo. Já ještě si dovolím k tomu přihodit dva aspekty, ale aniž bych opakoval, co už zde zaznělo. Ale myslím si, že je třeba jasně rozlišovat, oč zde jde. Kdo bude požívat toho ovoce, těch plodů té případné nové smlouvy. No a samozřejmě, že chceme vědět víc i o tom, za jakých podmínek se bude vyrábět, jaké to bude mít dopady na životní prostředí, na eh, politické aspekty zaměstnanosti, na postavení malých a středních podniků, na eh, hospodářskou soutěž či konkurenceschopnost EU na jiných či amerických konkrétně trzích a naopak. Jaká by mohla být přidaná hodnota takové dohody, když už teda zacházíme do podrobností? No a pak z toho plyne i další otázka. Mají oba partneři, má každý z těch dvou partnerů úplně odlišné představy, čeho by chtěl dosáhnout. Každý o tom uvažuje ze své pozice čistě a globální nějaké dopady či vlivy jsou úplně mimo zorné pole? Já se domnívám, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak taková smlouva s USA přispěje obecně k vnímání společné odpovědnosti vůči globálnímu obchodování. Tady, pane předsedo, souzním s vámi, že nemůžeme pouze eh, tady hovořit o tom profitu pro jednoho či druhého. My přece tady jsme hovořili o tom, že si přejeme analýzu všech dosud podepsaných dohod a tam se hovoří, že dopad na tvorbu pracovních míst, to pokud se díváme tedy velice dlouhodobě, je pozitivní. A o tom dopadu se tam hovoří, ať už se jedná o CETu, EFTu, všechny ty dohody, které už jsme uzavřeli. A takový ten důkaz bilaterálních předností vlastně ještě nemáme v rukou. Tedy se musíme zamyslet nad tím, zda bilaterální dohody mají potenciální vliv i na multilaterální situaci, anebo si každý bude hrabat na svém písečku a nutit druhého, aby uvažoval, jak chce on a vše zničíme. A pak máme ještě ty um, nově vznikající trhy ty, když půjdou naším vzorem, tak vůbec nebudou brát ohledy na nic, na své předchůdce, na to, co už existuje. Proto by mě zajímalo, jak vnímáte vše v kontextu globálních hospodářských procesů, v kontextu nadnárodních firm, které uvažují o bilaterální dohodě ze svého zorného úhlu a pak ještě investiční a finanční politika americké vlády. Ta je přece v současné době nastavena tak, že se snaží opravdu zjevně upřednostňovat eh, americké zájmy. A proti tomu my nemáme tu kartu, kterou bychom zahráli. Proto by mě zajímalo u některých aspektů té smlouvy, kde vy vidíte skutečnou přidanou hodnotu a pokud je tedy omezená. Víte. Thank you very much. Uh... Děkuji, Peter. Um, já vím, že čas běží a uvidím, jak se poperu se všemi otázkami. První věc. Jedna z těch otázek se týkala zemědělství a zda by mělo být zemědělství zahrnuto. Tady si myslím, že přece jen je třeba se podívat na rozdíly mezi dvěmi záležitostmi, dvěma stranami mince, tedy přístup na trh a regulatorní prostředí americký přístup k bezpečnosti potravin není z evropského pohledu udržitelný a to přesně tvrdím i já. Na regulatorní záležitosti můžete opravdu pohlížet odděleně od záležitosti přístupu na trh a přesně tak vlastně bych odpověděl i o, na otázky týkající se přístupu eh, po T-typu cesta ku předu jako pan ředitel, generální ředitel Maty dnes dopoledne zdůraznil, typit zcela jasně, a to souzní i s tím, co řekly některé nevládní organizace, se jasně ukázal, že um, regulatorní záležitosti nepatří do uh, obchodních smluv regulatorní záležitosti by měly být řešeny samotnými regulátory, tedy regulačními orgány a ty by se měly opravdu zabývat konkrétně úrovní ochrany žádoucí. A pak ještě zpátky k tomu zemědělství. Mně připadá zajímavé, že v té vyjednávací směrnici nikde se nezmiňuje, ani administrativa nezmiňuje, že chce uh, se zbavit evropského přístupu k biotechnologii, spíše pouze poznamenává, že by vše mělo být založeno na vědeckých poznacích a tak dále. Tady si musíme říct jasně, že my máme kvalitní politiku založenou na vědeckém přístupu k biotechnologii. Tam více než 70 už bylo schválených a obdrželo autorizaci k přístupu na trh a tak by to mělo být. A je tady prostor pro spolupráci a to nemusí být v kontextu obchodních jednání k Číně. Pak ještě nakonec se vyjádřím i k VTO. Pane předsedu, opravdu stoprocentně souhlasím s vámi v tom, že snažit se něco uhrát vůči Číně to není ta správná cesta, ale i samotné čínské vedení už několikrát připustilo, že mají tu přebytečnou kapacitu a vnímají ve své ekonomice a že je to i známka toho, že v jejich hospodářství nefunguje vše tak, jak by mělo. Že oni sami musí i pro svou vlastní potřebu přistoupit k určitým reformám. A to, že mají tu nadbytečnou kapacitu, a to nikoli pouze v ocelářství, ale i v jiných odvětvích, v několika odvětvích je jedním z důvodů, proč mnoho rozvojových zemí nechtělo v tom um, vyjednávání z Douha eh, liberalizovat dále, protože se báli čínského vývozu. A co já chci tím říct? Že totiž zbytek světa, tedy nikoli pouze Japonsko, USA či eh, Evropa, souhlasí s tím, že přece jen, aby Čína hrála eh, na eh, vyrovnaném poli herním, tak musí přistoupit eh, k vnitrostátním reformám, protože to má dopad nikoli pouze na evropský, americký trh, ale i japonský, korejský a in, indický a tak dále. Takže tady chci rozlišit, že o to myšlo. šlo. Ne o to, abychom se proti Číně nějak spojovali. A pak ten odvolací orgán, tady dvě otázky byly k tomu. Já jsem četl v těch eh, konstatováních, které předložilo USA, některé i 30 šlán, stránkové a věnovali se jed, některým konkrétním aspektům, a to třeba i drobným aspektům to vše už v období před Trumpem. A pokud Trumpova vláda se věnuje tak konkrétním podrobnostkám, které byly problematické a mm, byly zádrhely, je známkou, že oni se nechtějí toho systému zbavit, že naopak chtějí o něm uvažovat konstruktivně. A komise se věnovala několika těm věcem a sama je zapojila do svých sdělení, zahrnula, tak tam jde o to, že se americké administrativě nelíbí rozhodnutí o nulovém zdvojování u eh, pašování padělků a tady si myslím, že administrativa měla pravdu, že nejdříve se musíme soustředit na samotný postup a tam aniž by ten odvolací orgán se tím nezabýval eh, podle jakéhosi správného přístupu, tak se to nikam neposune. A pak ještě poslední otázka pana Šolce. V čem spočívá přidaná hodnota bilaterální smlouvy a jak nás případně mohou bilaterální smlouvy zpomalovat v tom multilateralismu. Ano, všichni bychom asi dali přednost multilaterálním dohodám, ale mnoho koleček v Douha nás přesvědčilo, že mnohé země nemají zájem na multilaterálním uvolňování trhu, pokud se v Číně něco nebude dít, tak aby to bylo v pořádku. Čínské reformy jsou ale v zájmu samotné Číny, protože to by pak vedlo i k multilaterálnímu uvolňování přístupu na trh a to by znamenalo, že nemusí pak jednotlivé členské státy eh, zacházet do těch bilaterálních smluv eh, v určitých odvětvích, ale i ty smlouvy měly určitá pozitiva. Bylo tam mnoho dalších témat, ale myslím si, že váš program je tak nabitý, že už to asi stačí z mé strany. Ano, děkuji vám. Já jsem přesvědčen, že diskuse o obchodních vztazích EU a dopadu na VTO či vzájemně se zde bude objevovat ještě často na našem pořadu jednání a určitě Peter sám se rád dostaví, aby si nás poslechl. Děkuji vám tedy a tím jsme se dostali k závěru bodu 14. A nyní za pět minut přejdeme k bodu 15, což bude veřejné slyšení propojení Evropy a Ázie, jaké jsou možné dopady na obchod. Okay.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 na očích.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 Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen. No dobrá, milí kolegové, dámy a pánové, bod 15 našeho programu jednání je veřejné slyšení o konektivitě Evropa-Asie. A jsem přesvědčen, že je to poměrně náročné a složité téma. V první řadě kvůli charakteru takové konektivity, která není tak přesně definována. E, také kvůli zeměpisné a politické situaci v obou částech, tedy toho, co je v názvu, tedy Evropy a Asie. Komise předložila Komise a ESVČ předložili společný dokument Spojit Evropu a Asii, vytváření bloků pro strategii Evropské unie. Takže tato otázka konektivity je zde obsažena a předložili tedy určité stavební bloky, které by to měly řešit. Na druhé straně máme také pokusy vytvořit tuto konektivitu. Je to iniciativa tzv. hedvábné stezky. A zajímavé je, že i když jsou tam určité společné prvky, tedy v tom názvu a v blocích této strategie, otázka je, zda se vzájemně doplňují, nebo zda jsou spíše vzájemně v konfliktu. A jaká je strategie v pozadí. A když se podívám na tu čínskou iniciativu, tak máme oba aspekty, které se vyskytují v evropské diskuzi, vytvářet investice a skutečně zblížit obě strany. A druhý názor je, že je to jenom snaha prosazovat čínské zájmy a zajistit eh, dominanci čínské politiky do té oblasti zasažené tedy hedvábnou stezkou. Tedy řada důležitých a vpravdě strategických otázek, které se skrývají pod tímto názvem, tedy propojení, konektivita Evropy a Asie. A pro tuto diskusi máme pozvány sem známé a věhlasné experty a měli bychom se snažit, aby toto slyšení bylo co možná nejpestřejší, nejživější. A záruka pro takovou diskusi by měla být pozvaná novinářka, která nás provede tímto slyšením a jsem velmi rád, že paní Jana Dreyer z Bordelexu je zde Přítomná, která dobře zná toto téma a která nás provede programem. A toto je vhodná situace pro mě, protože nemusím udělovat slovo a mohu se také zapojit do tohoto tématu a mohu se projevit. Tedy Jano, máte slovo. Děkuji mnohokrát, je to pro mě velká čest moderovat tuto debatu o tématu, které nás bude pořadu let provázet. Pro ty z vás, kteří neznají Bordelex, my jsme publikací online o evropské obchodní politice. Není to útvar Evropské unie, ale je to vysoce specializovaná organizace. A toto slyšení představuje výzvu, pokud jde o specialisty na obchodní politiku, kteří naslouhají v tématice v výboru INTA. Co je v tomto tématu obsaženo z hlediska obchodu? Máme tu tři panely, máme tu iniciativu Hedvábná sleska z hlediska Číny, co to znamená pro Evropskou unii, sva konkrétně, jak chápat reakci Evropské unie, která se dostavila v září, tedy v podobě strategie pro konektivitu, kterou nevede DG Trade, ale jde o to zjistit, jaká, jaké bude řešení a potom případové studie o tom, jak tato konektivita nastává či nenastává nakolik funguje a nefunguje, jaký to má dopad na udržitelnost. Budeme hovořit i o otázce práce a máme tu významné řečníky. Ten program je nabitý a za prvé vyzvu, aby, vyzvu první panel, aby se tedy dostavil a ve skutečnosti panel bude eh, hovořit ze sálu. Takže v prvním panelu se pokusíme pochopit, čínskou strategii a pokusíme se sladit jednotlivé postoje mezi Evropou a Čínou. Je tu François Godmo, první člen panelu, významný expert na čínskou a mezinárodní politiku v think tanku Institut Montaigne. Thomas Eder je to výzkumník z výzkumného ústavu Merix. Je to paní Astrid Skala Kuman, vrchní poradkyně v německé instituci zabývající se mezinárodní spoluprácí GIZ, Vile Vajrola, ekonomický poradce na ESVČ, pan Vejši, rada na politické sekci čínské mise při Evropské unii. Bez dalšího dám slovo panu Godemo. Panel bude jednoduchý, všichni řečníci budou mít úvodní vystoupení a potom přejdeme do odpovědí a otázek a zahájím tedy diskusi asi na 25 minut. Takže François Godmo, prosím. Děkuji mnohokrát, Jano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji členům výboru. Prosím, začnu tím, že se projevím realisticky, několik skepticky, když tam musí být dávka skepse. Prosím, nemusíte se v noci budit kvůli konektivitě a kvůli tomu, o čem budeme hovořit, tedy necita hrvávné eh, stezky. Není to klíčové slovo. Znamená to strategické partnerství Connecty, tam může být všechno a nic. Všechno se dá propojit, všechně fotonů a elektronů. Skutečný důvod pro to, že se tím zabýváme, když se zabýváme skvělým dokumentem o konektivitě komise, je, že to tam je uvedeno zřídka v dokumentu. Je to snaha Číny pronikat do infrastruktury mimo Čínu i v oblasti nehmotné infrastruktury a digitální infrastruktury. A tam se dostáváme k iniciativě Hrvábné stezky. Tato iniciativa fascinuje Evropany, protože je to vlastně odraz naší představy hrvábné stezky nejen z 19. století, ale představy samotné komise z 90. let ve Střední Asii, na kterou komise potom zapomněla. Avšak když se podíváte na to, jak Číňané hovoří o tom a jak realizují tedy tuto iniciativu, je to všechno a nic. A proto tomu říkají iniciativu, aby se rozptýla představa, že je to pečlivě vypracovaný plán či strategie. Což neznamená, že by to nemělo strategické aspekty, samozřejmě. Často se objevují, ale také mohou absentovat. A je to typicky čínský způsob takové masové iniciativy, která není vždy velmi uspořádaná. A některé věci se nedaří a některé věci nejsou příliš promyšlené a jiné zase jsou úspěšné a daří se. Hovoříme o rozsahu a musíme mít opatrně, když se podíváme na, oficiální čínská čísla, ne ta čísla, která se objeví v nějaké dohodě, ale na národní úrovni, tak se zjišťuje, že je to mnohem menší. V roce 2014 eh, Čínská rozvojová banka eh, se chlubila, že dá 900 miliard dolarů v úvěrech na financování do hrvavné stezky. To by byla téměř eh, čtvrtina rezerv Číny v zahraničních měnách. Pokud si dám na agregáty, tak možná to bude 45 nebo 50 miliard ročně, na to se názory liší. Čelkově za to od 150 výše, to je o něco více, než vydává Světová banka. Neříkáme, že to neexistuje, ale není to v řádu tedy bilionů. Je třeba zvážit i další věci. Japonci budují více infrastruktury nebo financují více infrastruktury než Číňané v jihovýchodní Asii. Je více japonských a korejských investic ve východní Evropě než čínských, i se změnami. Eh, Balkán je výjimka. Tedy to vzrušení o úžasném úspěchu eh, je vlastně, má negativní dopad, protože Čína je kritizována, protože postupuje příliš dominantně, pokud je o politiku hedvábné stresky. A někdy skutečně se podařilo upadnout do určité pasti. A chci poznamenat, že dnes je to poprvé, kdy Čína oznámila zrušení dluhu pro zadluženou zemi vůči Číně. To se týká Kamerunu a hedvábné stezky a bylo to oznámeno na posledním summitu Čína-Afrika. Možná je to předzvěst toho, co nastane. Čína musí čelit některým následkům vlastního financování projektů, které nejsou vždy udržitelné. A samozřejmě bude třeba zvážit, zda sdílíme část zátěže tak, jak činil Pařížský klub, nebo to, co dělá někdy Mezinárodní nový fond, anebo zda to ponecháme na Číňanech ale neříkáme, že hedvábná stezka neexistuje, že to je mýtus, anebo že je to ekonomicky bezcené. Dokážu si představit čínské odborníky v Bruselu, kteří už před deseti lety vysvětlovali, že čínský tlak vně se týká přístavu, infrastruktury, železnic, silnic a takových věcí. A tato iniciativa Hedvábné Sesky je, je vlastně v návaznosti na platební služby, na telekomunikace a podobně. Jedna výjimka pro Hedvanou Sesku jsou kontinentální Spojené státy, ale veškerý zbytek světa může být dříve či později do některé z iniciativ Hedvábné stezky. Máme pět nebo šest euro azijských eh, průchodů, zejména alternativních cest, eh, tedy v Arktidě, když nepočítáme námořní cesty, které jsou zřídka kdy zmiňovány. Takže je to obecná přeorientace a tlak vně čínské ekonomiky. A je to také rozšíření vnitřní ekonomiky, domácí ekonomiky Číny. A co se týče kvantity, je to pouze zlomek investic čínské ekonomiky a spotřeby čínské ekonomiky. Když se podíváme na sklo, měď, hliník, ocel, tak 90% produkce jde na domácí spotřebu v čínské ekonomice. Avšak Čína funguje z pravidly nebo bez pravidel, která, a ta pravidla, to se liší od naší situace. Nezapomínejme, že jsme neměli tolik pravidel, a není to tak dávno. Ten koncenzus se objevil na úrovni OECD, na úrovni Evropské unie, veřejné zakázky, pravidla pro to, zejména pro třetí země uvnitř Evropské unie. Tedy hlavní výzva pro Evropu z tohoto hlediska je, zda budeme uspokojeni tím, že se budeme držet uvnitř vlastní bubliny s našimi pravidly a udržitelnými projekty a budeme sledovat, jak Čína ovládá ne zbytek světa, ale řadu zemí, které nemohou mít udržitelné projekty a nemohou dodržovat naše pravidla. A vystavují se rizikům z tohoto hlediska, anebo jsou schopni přesvědčit Čínu, aby se přidali, anebo přesvědčíme Čínu, aby se přidali k těmto normám a pravidlům. A pro Čínu by bylo výhodné, aby se drželi těchto udržitelných projektů a jednou dostali peníze zpátky, anebo budou vlakem, který se rozjíždí neznámým územím. Děkuji. Děkuji. Tomas Eder, máte slovo. Děkuji, ano. Děkuji, pane předsedo, děkuji výboru za to, že máme, má možnost zde promluvit. Představím jiný pohled na tu otázku. My jsme byli požádáni, abychom hovořili o konvergenci a divergenci evropského a čínského přístupu a já bych zahájil tématem divergence a také se podívám na některé případy konvergence. Chtěl bych hovořit o divergenci a chci nejdřív vykládat anekdotu klíčový. My jsme vytvořili databázi asi 1500 projektů, které souvisí s hrvávnou stezkou. A nejdříve ten příběh. V roce 2017 jsem byl na workshopu v Bostonu, kde byli američtí a evropští vědci a také významná čínská delegace expertů a obvykle se zde hovořilo o definicích a hedváme z a Vedoucí čínské delegace řekl, to je velmi jednoduché. BRI je globalizace s čínskou charakteristikou. Nikomu to nepomohlo, všichni se divili, co má na mysli. A to slovo, které všechno zaujalo, bylo udržitelnost. Co to znamená? A on se vstyčil a řekl, vaše globalizace není udržitelná. Podívejte se na Trumpa, podívejte se na Brexit naše globalizace musí být udržitelná pro nás. A kdo, jsme, kdo jsou ti my? To je čínská komunistická strana. A tak to musíte rozumět eh, hedvábné stezce. Strategie pro propojení Evropy a Azie, jak to navrhuje komise, hovoří o udržitelných, udržitelné konektivitě opírající se o pravidla. A v této anekdotě není překvapující, že koncepce EU a Číny jsou velmi odlišné. Záměrem BRI je generovat legitimitu pro komunistickou stranu, mimo jiné tím, že se vyvolá další ekonomický růst a čínské společnosti dostanou smlouvy, kontrakty a čínská populace pracovní místa. My se podíváme na naše projekty v databázi, a tady je vidíme na mapě, samozřejmě čínské firmy získávají velkou většinu veškerých kontraktů a proto na to Číňané dávají peníze. Kde je možné vyloučit transparentní tendry, tak tak se stane. Ne náhodou jsou, je většina projektů v prostředí, kde jsou volnější smluvní podmínky. Přílišná očekávání o ekonomickém přínosu a nedostatečná péče o finanční udržitelnost. Některé malé a zranitelné ekonomiky eh, vstoupají do půjček, včetně v Evropě, které u kterých je, dutné, ne, je pochybné, že budou moci splácet. Pokud jde o stavební projekty, které se rozvíjí v Evropě, tak existují obavy z hlediska udržitelnosti hlediska životního prostředí. Čínské výdaje v Evropě se soustředují na západní Balkán, dále na dálnice a většina prostředků jde do elektráren na fosilní paliva vědomé rozhodnutí je nefinancovat podle Evrop- Světové banky evropských zdrojů eh, uhelné elektrárny. Je tu rozhodnutí tedy se zabývat obnovitelnými zdroji a zemním plynem, zejména v Číně. Klíčový cíl je vybudovat čínské společnosti v různých odvětvích v oblasti dopravy, energetiky, dynikální a telekomunikační oblasti, aby se staly globálními eh, šampiony. Je to snaha se představovat pozitivně a lákat zájem v trzích, kde existuje přísnější regulace. Je to také snaha být konkurenceschopnější, aniž by se museli opírat o financování ze státních bank, aby mohli své pozice upevňovat. Než skončím, chtěl bych také hovořit o určité konvergenci. To souvisí s menším podílem projektu Hrvávné stezky financované mnohostraně skrze Azijskou investiční banku pro infrastrukturu AIIB. Jak Čína a EU mají zájem o expanzi a různorodost konektivity mezi sebou a také s dalšími zeměmi, které leží mezi Čínou a Evropskou unii. To se ukazuje v jednom potenciálním precedencu pro výstavu pro výstavbu transatlantského plynovodu. Při financování této spolupráce, tedy je to Světová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Evropská investiční banka spolu s AIIB, tak v tomto kontextu je snaha o prosazování transparentních pravidel pro veřejné zakázky pro evropské společnosti. Další spolupráce v tomto směru může být v sledu jak s rozšířením tedy sítě TNT v Evropské unii a také s plánem koridoru hedvábné stezky. Logické zeměpisné jádro by bylo Turecko a s protažením spojení podél Černého moře přes Bulharsko, Rumunsko do Ukrajiny a do Gruzie i Zarbačán. Takže tím skončím a těším se na další diskusy. To bylo velmi zajímavé. Astrid Skala Kuman. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Ano, děkuji mnohokrát. Jsem opravdu velmi potěšená, že se s vámi dnes mohu podělit o eh, své názory týkající se těchto otázek, protože v podstatě už 15 let působím v této oblasti spolupráce EU a Číny. A myslím, že samozřejmě máme určitou perspektivu evropskou, ale je třeba také hovořit o spolupráci a myslím, že jde v podstatě o to, abychom možná lépe také chápali, jak si stanoviska druhé strany. Je jisté, že Evropa v posledních pěti letech v podstatě začala tedy eh, se zabývat tím, jak vlastně chápat tedy ten Eh, vývoj, k kterému eh, už došlo, který byl potvrzen v Astaně. A myslím si, že je třeba, abychom se podívali v podstatě na takový určitý mm, eh, určitou směs, ve které máme tedy věci, které v podstatě nevypadají příliš zřetelně. Máme v podstatě tady už určité aspekty, které byly připomenuty z hlediska třeba obav. A pak je tady třeba, abychom v podstatě se pokusili také tu hedvábnou stezku svým způsobem způsobem zbavit určitého takového nánosu mystifikací. Já se samozřejmě budu snažit zabývat i právě těmi nedorozuměními, dále se pokusím říci něco základního o tom, jak v podstatě je eh, tato věc koncipována, jak funguje a potom také je tady otázka toho, že můžeme možná najít určitý společný základ právě pokud jde o propojování mezi EU a Azií a udržitelnosti. Čili v podstatě, pokud jde o eh, hedvábnou stezku, velmi často se v podstatě říká, že to je svým způsobem slogan, určitá tedy vysačka, že je to v podstatě ambice jaksi čínské komunistické strany a že v podstatě to má vytvořit určitý nový svět nebo určitý paralelní jaksi systém k současnému existujícímu světu a že to jsou v podstatě tedy hlavně jaksi e, možnosti, jak prosazovat cíle čínské strany v mnoha třeba i průmyslových oblastech, jako je například e, ocel, cement a tak dále. Čili v podstatě já myslím, že samozřejmě je třeba se podívat i na to, co tam opravdu není s tím výkladem vždycky úplně v pořádku. Já bych chtěl navázat, chtěla navázat na to, co říkal také pan Idr, v podstatě asi 80 těch projektů, které jsou financovány například rozvojovou bankou, jdou tedy skutečně například eh, do podniků v Evropě, třeba i v Německu. A je pravda, že je v podstatě poměrně dosti obtížné pochopit, jak vlastně vypadá ta strategie, jakou má strukturu a Samozřejmě je to velmi složitá, více regionální, více strana iniciativa, která v podstatě neexistuje pouze v Číně, ale skutečně má mezinárodní dopad a to není vždycky jaksi snadné pochopit a někdy to vede k určitému matení pojmu. Je to velmi složitá kombinace, pokud jde tedy uplatňování i různých bilaterálních dohodů, dohod, které jsou dnes velmi tedy početné, různé smlouvy, umluvy, programy a také tedy nejrůznější formy dalších eh, druhů spolupráce ve snaze o propojení v rámci určité tedy koncepce, která byla nastavena v roce 2015 podstatě šlo o to, že tam eh, Národní komise pro rozvoj, obchodní ministerstvo a ministerstvo pro zahraniční věci v podstatě zpracovalo celou řadu dokumentů a čínské orgány eh, například navazovaly i na spolupráci v energetické oblasti, akční plány v oblasti vzdělávání a tak dále. A byla tady i celá řada združení, nejenom tedy eh, čínských, ale i na mezinárodní bázi i například tedy organizace typu Think Tank, eh, různé podnikatelské organizace a tak dále, které tedy na tom pracovaly. Ale jak bylo řečeno již předtím, není to nějaká jednotná instituce. V podstatě je asi velmi obtížné si představit, že tam není žádné jaksi telefonní číslo, na kterém bychom se mohli spojit s touto organizací. Podstatně jsou tam zapojeny finanční instituce a různé další, třeba i banky, které v podstatě mají tedy na starosti především rozvojovou a investiční složku, ta banka čínská, která byla připomenutá, ale kde tedy není jenom čínský kapitál. Potom jsou tady zapojeny i například organizace, které působí pod zastřešením Organizace spojených národů a je tady tedy celá řada programů, které mají především za cíl v podstatě plnit agendu 2030. A jde tedy o, v podstatě o provádění těchto základních dokumentů. A teď tedy otázka udržitelnosti. Samozřejmě je tady jistá obava, jak už bylo řečeno, že by tady mohlo v podstatě mm, dojít i k určitým pohybům, které by byly kontraproduktivní ve vztahu k agendě 2020, například pokud jde o e, rozvoj energetických sítí, protože v podstatě se tam ne vždycky možná zohledňují náležitě eh, aspekty ochrany životního prostředí, ale pokud jde o investice, investice do infrastruktury, tam v podstatě vidím i obrovské příležitosti. Čili v podstatě myslím si, že je důležité, pokud jde tedy i o případné nedostatky, uvědomit si, že jsou tady určité organizace, které již pracují na tom, aby se skutečně používal ten projekt právě pro eh, podporu eh, cílu agendy 2030, čili ta strategie z roku 2018 zdůrazňuje právě otázku udržitelnosti jakožto velmi důležitou součást strategie a že to samozřejmě um, má pomoci nastavit rovné podmínky pro eh, investice a podnikání, eh, spolupráce v rámci EU a že to tedy také má v podstatě být důležitý bod pro to, abychom našli společný základ pro propojování mezi Evropou a Azií a že to tedy může skutečně přinést prospěch pro všechny strany. Děkuji mnohokrát a Teď pan Weishi, který by nám tedy měl něco říci o čínské perspektivě. Ano, děkuji mnohokrát, Jano, děkuji pane předsedo. Jsem opravdu velmi rád a je to pro mne velkou ctí, že se mohu zúčastnit tohoto veřejného slyšení v Evropském parlamentu. Já v podstatě působím v Bruselu tři roky. Dříve jsem působil jako ředitel eh, na Ministerstvu pro zahraniční věci. A v té době tedy, od které jsem teď v Bruselu, jsem se samozřejmě setkal s celou řadou nejrůznějších osobností. Občas slyším i různou kritiku samozřejmě. A já osobně si myslím, že otázka tedy tohoto eh, projektu této iniciativy BRI, tedy hedvábné stezky, je opravdu velmi důležitá, že umožňuje, abychom si v podstatě uvědomili, z jakých základů vycházíme. Myslím, že to miminko teď je v podstatě šestileté a že se tedy rozvíjí na základě samozřejmě i určitých kritických pohledů, ale já mám pocit, že tato iniciativa skutečně nakonec může být prospěšná a úspěšná z hlediska všech a pro dnešní zasedání bych chtěl říci, že například tady existuje Mezinárodní fórum, které se sešlo v Pekingu v minulém roce a že to Mezinárodní fórum je jednou z iniciativ, která právě napomáhá jaksi spolupráci v rámci hedvábné stezky Myslím si, že je to právě i určitý výraz toho, že chceme, aby ty věci byly skutečně předmětem veřejného povědomí, aby to bylo transparentní, aby to skutečně tedy bylo mezinárodní plném eh, smyslu slova, aby to i z praktického, i teoretického hlediska v podstatě napomáhlo eh, možnosti, aby se šířily myšlenky, a aby tedy skutečně rozumné nápady a rozumné osoby měly možnost se na něm podílet. Já bych chtěl říci, že v podstatě základem té iniciativy BRI Hedvábné stezky bylo skutečně to, že jsme chtěli, aby tedy zde nastal tento pohyb a abychom mohli v podstatě říci, že tato iniciativa je v podstatě určité moderní změní původní hedvábné stezky a že Číňané v podstatě v historii eh, mají skutečně jaksi určité postavení, které je dáno eh, schopností tohoto národa přinášet nové myšlenky a že je tady celá řada iniciativ, které Čína jaksi přinášela už v minulosti a že se právě vracíme do historie, protože samozřejmě můžeme říci, že svým způsobem tato iniciativa už v té dřívější podobě byla určitou formou, která předjímala globalizaci. A že chceme skutečně aby Asie, Evropa a Afrika byly jaksi propojenými světadílejmi, aby zde skutečně ty vztahy probíhaly hladce, abychom mohli v podstatě být skutečně propojenými zeměmi i přesto, že tam kdy mohou být určité zeměpisné eh, překážky a proto se zaměřujeme na ekonomiku. Na tedy ekonomiku, která se má rozvíjet Další důležitý aspekt je, že jsme tedy navrhli tuto iniciativu my jakožto Číňané, protože na tom samozřejmě máme svůj vlastní zájem. Pochopitelně jsme opravdu tedy tím největším obchodním partnerem pro téměř eh, 230 zemí na celosvětovém pozadí, ale když se podíváme na další regiony, když se podíváme například na západní oblast, tak 27 veškerého obyvatelstva tam žije, ale HDP je pouze 24 z celého HDP Číny. A proto je tedy třeba skutečně se zabývat otázkou zahraničních investicí a je skutečně třeba, abychom díky této iniciativě byli schopni věci dále rozvíjet, protože je třeba, aby eh, Čína zde skutečně jaksi eh, byla schopná v tomto ohledu eh, stát se takovým určitým vůčím elementem, hnací silou. A že je samozřejmě tedy důležité pro nás zajistit rozvoj této západní oblasti. A také je tady otázka globálního způsobu řízení a zprávy ekonomických otázek. Je to otázka multilaterálních eh, systémů, otevřené ekonomiky. A čili, když se za, budeme zabývat právě touto tedy důležitou otázkou otevření ekonomiky, tak je třeba, abychom byli schopni potom se podělit tedy také o přínosy, které takovýto přístup bude mít. A je třeba, abychom skutečně byli schopni otevřeným způsobem eh, nastavili v podstatě nová pravidla pro eh, hospodářské řízení v celosvětovém měřítku. Zcela tedy úplně nový systém pravidel eh, Nejde tedy o vytváření nějakých bloků nebo uzavřených klubů. A teď v další části svého vystoupení bych chtěl říci, že tady mám celou řadu v podstatě faktů o tom, jak skutečně je ta iniciativa úspěšná. Možná, že potom se budu moci s vámi o tom podělit, ale myslím si, že co je zásadní, abychom pochopili, z různých hledisek a otázka rozvoje je tedy prvořada, protože je to iniciativa, která přichází od tedy té největší rozvíjející se země ve světě a nejdůležitější je, aby ta iniciativa skutečně eh, se zařadila do toho procesu rozvoje. Protože pokud bychom chtěli nějaké věci porovnávat s tím, co jsme navrhli v podstatě v první fázi, tak vidíme, že ta iniciativa se dále rozvíjí, že je tedy také ještě v pohybu, že je to pořád dynamické. Čili každým dnem se ty věci posunují dál. Dále je tady to slovo propojení, konektivita. Čili konektivita je nesmírně důležitá, je to nesmírně důležité téma Eh, zástupce Singapurské univerzity v podstatě zpracoval určité údaje týkající se budoucnosti tohoto rozvoje a myslím si, že skutečně je důležité, aby svět se skutečně propojoval. Máme takových pět pilířů, lidí mezi sebou, finance, infrastruktury a další aspekty. A třetí bod, třetí slovo, se týká vysoké kvality, vysokých standardů a také vysoké úrovně důvěry. Myslím si, že skutečně velmi důležitou zásadou je v podstatě ten přechod od tedy eh, tého základu k tomu vyššímu stupni někdo bude v podstatě tvrdit, že možná čínské projekty nejsou dostatečně transparentní. Já si myslím, že to tak úplně není, když se podíváme v podstatě na FIDEC, což je e, inženýrská poradní organizace, tak v minulém roce 22 oceněných projektů právě bylo tedy podáno v Číně. Čili myslím si, že můžeme skutečně pokračovat v té politice kvality, udržitelného rozvoje a také tedy ekologicky eh, vstřícných projektů. A myslím si, Myslím si, že tedy tak, jak to vyplývá i z názvu našeho dnešního jednání, konektivita je skutečně tím klíčovým slovem že je velmi důležité propojit jednotlivé iniciativy mezi sebou a myslím si, že skutečně to je velmi důležitá otázka i praktického hlediska a že doufám, že do budoucna se nám podaří obě tyto iniciativy propojit a že to přinese skutečně pro celý světadíl daleko lepší výsledky. Ano, děkuji mnohokrát. Bohužel bez mikrofonu. Jsou tady, prosím, ještě nějaké další otázky? bohužel bez mikrofonu. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se pokusím v podstatě zaměřit na tu strategii propojování mezi EU a Asií, protože si myslím, že tady existuje celá řada politik a akcí, které můžeme do této iniciativy zahrnout. To, o čem můžeme hovořit, je politika v rámci vytváření sítí, což je skutečně velmi důležité pro propojování lidí, služeb, výrobků a tak dále. Máme také dopravní sítě, energetické sítě, máme tedy lidské propojení. A strategie EU je součástí provádění celkové globální strategie EU, která zdůrazňuje v podstatě i vztahy právě s Azií a možností propojování, většího propojování s Azií. Také potřeby mít konzistentní přístup eh, právě mezi západním světem a Čínou. Byla, bylo přijaté, přijato společné sdělení a ty závěry v podstatě byly potom v říjnu na samitu jasně zdůrazněny v tom smyslu, že propojování je skutečně velmi důležitým prioritním bodem. Já tady mám pro vás dnes šest průsvitek, které se pokusím představit velmi rychle v podstatě se týkají těch jednotlivých pracovních sfér v rámci strategie a určité závěry. Čili v podstatě pokud je o význam Ázie, zejména tedy v našem kontextu, 60 celosvětové populace, 35 evropského exportu, 45 evropského importu, a také velmi vysoká poptávka po infrastruktuře a investicích do infrastruktury v Ázii. Máme tady 1,3 bilionů, které jsou v podstatě každoročně využívány a potřebné tedy v každém roce pro investice v této oblasti v rámci různých podnikových projektů. Samozřejmě, že tady to vede k určitým tokům, vytváří to určité zájemné vztahy, které jsou velmi důležité z politického hlediska. Strategie také v podstatě byla zaměřena na to, že máme stále více zemí, které mají vlastní politiky propojování. Netýká se to jenom Číny, ale také Spojených států, Japonska, které v podstatě mají své strategie například v Tichomorské oblasti. Pak jsou tady i projekty na propojování v rámci ASEANu a Asie samozřejmě velmi usiluje také o další regionální typy spolupráce. My bychom skutečně se chtěli do těchto iniciativ zapojit a hledat tedy možnosti synergií i samozřejmě v rámci rovných podmínek pro jednotlivé podniky, ať už v evropské nebo další. A tyto strategie jsou zaměřeny na tři hlavní oblasti. Otázka tedy udržitelnosti, tam jsou čtyři aspekty. Životní prostředí, z pohledu udržitelnosti, pak hospodářské záležitosti, eh, fiskální i sociální, společenské. To vše v kontextu prohlubující se debaty o environmentálních dopadech propojenosti rovněž i otázka zadlužení. Zadlužení fiskální, tedy udržitelnosti a otázka, jak je možné udržet sociální standardy. My jsme se k tomu snažili přistupovat eh, komplexním způsobem, pokrýváme eh, vše, eh, včetně obyvatel a navíc se snažíme posílit přístup ke konektivitě založený na pravidlech, transparentnost investičního prostředí, mezinárodní aspekty, multilaterální přístup. Několik slov o různých um, aspektech dopravy. Hovoříme tedy o letecké dopravě, námořní, ale i pozemní a tam strategie bude založena jednak na interoperabilitě mezi těmito sítění, multimodálnosti a dekarbonizaci dopravy. Energetický pilíř, ten je jak důležitý, tak vlastně i takový vzrušující do budoucna, protože energie se stále častěji vyrábí, eh, co by Eh, obnovitelná energie, čistá a je decentralizovaná ve srovnání s minulostí a tam sehrává svou úlohu i účinnost. Pak je tam ten digitální aspekt. Tady ani nemám tak na mysli digitální infrastrukturu, ale spíše i politiky, které stojí v pozadí digitálních práv, ochrany soukromí a sdílení ten, těch infrastruktur v tom ohledu. Pak eh, to, čemu říkám lidský faktor. Tam chceme zdůraznit propojenost mezi Evropany a občany v Ázii z pohledu vzdělávání, školství, eh, turistiky a tak dále. Eh, posilování partnerství z pohledu konektivity. My pracujeme na bilaterálním základě, tedy s potenciálními beneficienty investic v oblasti propojenosti, pak regionální spolupráce, tam máme platformu pro propojenost EU a Číny a pak i ty další eh, platformy, o nichž už byla řeč. Pak tam je i regionální spolupráce. Rádi bychom ji posílili a i korporátní vstupy. Máme tady tedy různé iniciativy typu ASEAN, ASEM a samozřejmě i Střední Asii. Rádi bychom spolupracovali ještě úžeji s mezinárodními organizacemi, protože to jsou ti, kteří z té konektivity, kteří obalují masem, kteří s ní dělají realitu a kteří mohou přispět k její Eh, hladkému fungování. Pak otázka investic, to se pojí s nastavením dalšího víceletého finančního rámce. Právě se snažíme posilovat naše vlastní nástroje a i tato sněmovna je součástí tohoto všeho, kde máme eh, ty záruky 60 miliard eur konkrétně, což podpoří právě konektivitu máme tam silná mezinárodní finanční partnerství. Tady jsou zmíněna ně, pouze některá. IMF, Světová banka, ADB, AIB, ale samozřejmě i naše Evropská investiční banka a EBOR, kterou eh, se kterou spolupracujeme. Pak otázka rovných podmínek. Velice často se otázky financování převtělí do záležitostí spojených s hospodářskou soutěží či konkurenceschopnosti evropských a jiných podniků. No a čínské eh, podniky často nefungují na principu komerčních rizik, protože je tam implicitní záruka ze strany čínského státu přítomna. Abych to tedy shrnul, náš přístup je založen na udržitelnosti, komplexním přístupu založeným na pravidlech. Máme tři pravidla, či tři pilíře. Rozvoj sítí, evropsko-azijských posilování partnerských vztahů v udržitelné konektivitě, komplexní finanční rámec, aby tato iniciativa mohla dlouhodobě pokračovat a nyní se zabýváme implementací této strategie. To bude prospěšné jak z pohledu evropských institucí, tak ale i členských států a jiných partnerů. Já vám děkuji, to bylo velice komplexní a podrobné. A ono v podstatě to vše zapadá do té debaty, kterou vedeme. Máme nyní přesně 21 minut na otázky a odpovědi a pustíme se do toho. První kolečko, to budou první tři otázky a apeluji na poslance, aby se snažili přímo pokládat otázky a aby se dokázali vyhnout politickým prohlášením. Určitě zde máme prostor i na odpovědi. Kdo si přeje položit dotaz jako první. Pan Lange, první. Já mám tři. Co spojuje evropský a čínský přístup? To mi z toho nevyplynulo. Eh, soutěživost nebo naopak spolupráce? Jak to bude souznít? Druhá věc. Máme, co by Evropané, jednotný přístup Já jsem tady ministra zahraničí sešel a on mě říká, ono je to hezké, že nám dáváte preferenční přístup u určitých skupin výsledku, ale v té iniciativě hedvábné stezky, já mám tolik a tolik peněz na investice a na tom nám záleží více než na těch preferencích. A za třetí, komu to v naší Evropské unii ta iniciativa hedvábné stezky má pomoci, kdo z toho má mít prospěch. Já jsem se doslechl, že tam je celá řada půjček, ale ty nejsou nastaveny tak. Nejsou nastaveny tak, aby pomohly těm konkrétním zemím posunout se ku předu. Spíš se zdá, že to prospěje Číňanům. Tedy v čí prospěch tento přístup má být eh, rozjet a zaveden. Ještě pan Scholz a pan, pan Děkuji za ten celý úvod. To je opravdu nadějné, protože můžeme o tom nyní hovořit eh, podrobněji. Pan předseda už se tázal, v čí prospěch to všechno má se odehrávat. Pan Eider se zmínil, že je to v podstatě dítě čínské komunistické strany a že je to takový geopolitický přístup. Shodnou se naši všichni řečníci v tom, že ty geopolitické a geoekonomické aspekty jsou v popředí? Kdyby tedy se na to měla podívat Evropská unie, tak kdo to pak bude. Finanční instituce EU, které se nedají srovnávat z pohledu finančních vlivů s čínskými, nebo kdo tam má být potenciálním partnerem, či beneficientem, či tím hráčem, který by měl mít o takovouto iniciativu Helpbávne stezky v první řadě zájem. A pak třetí otázka, tady se vracím ke geo ekonomickému aspektu, totiž je tady nějaká šance nakopnout takový kruhový, eh, samoudržitelný rozvoj, udržitelný ať už v určitých azijských zemích nebo v evropských zemích. Paní Rodry Spiněru jako další. Děkuji. Nejdříve děkuji všem řečníkům prvního panelu za jejich vysvětlení i přednášky. Samozřejmě, že nám to připadá nesmírně zajímavé a já mám několik otázek. Není mi zcela jasné, jak se eh, ta iniciativa vlastně koordinuje a řídí, kdo tam rozhoduje, kdo tomu dává určitý tvar, kdo rozhoduje o těch firmách, které mají účastnit se v tom tendru kdo je v té správě, kdo pak zaručí, že všechny firmy soutěžící v daném tendru mají rovné podmínky a kdo pak kontroluje, kdo vlastně vyhrál a za jakých pravidel. A pak máme nějakou představu o dopadu z pohledu cílu Tedy my máme určité cíle, které jsme slyšeli, ale kdo pak vyhodnocuje, nebo bude to nějak vyhodnoceno, jaké to má dopady na ochranu klimatu, vznik pracovních míst, eh, míru udržitelných či obnovitelných energií, v tom všem a tak dále. A za třetí, pokud eh, bychom chtěli Eh, přejít eh, od námořní dopravy na leteckou dopravu, jak to ovlivní tvar budoucí dopravy, protože tady v názvu se hovoří o obchodních eh, dopadech, ale o samotném obchodu zde až tolik řeč nebyla. Jaký tedy bude podle vás dopad na obchod a jak to ovlivní obchodní vztahy EU a Číny? A vidím, že ještě je Salvatore Čiku má otázku a pak už přejdeme k odpovědím. Mimo mikrofon. Anch'io, grazie Presidente. Anch'io ringrazio il relatore. I já začnu poděkování, poděkováním všem řečníkům. Přece jen se nám nyní dostalo možnosti věnovat se tomuto tématu podrobněji než předtím. A moje otázky jsou takovou odzvěnou všeho, co už zde zaznělo. I já bych se rád dověděl, jak fungují například ty platformy té konektivity. Zejména z pohledu zprávy a řízení a všech postupů, které jsou součástí například vypisování veřejných zakázek či veřejných soutěží, jaké to má přinést výhody evropským firmám, anebo bychom na to měli spíš pohlížet z pohledu potenciálních rizik pro čínské firmy, které například eh, budou expandovat. Takže hovoříme tady pouze o výhodách, anebo rovněž i o rizicích. A pak eh, se na to napojuje otázka, jak bychom pak na to měli reagovat. My totiž zde máme dvě nesouměřitelná hospodářství, systémy tedy. Jak mají spolupracovat, ať už se jedná o regulatorní systém, či sociální podmínky a tak dále. Jak to může spolupracovat velice pádné otázky. Kdo chce začít? Francelma. Thank you. Uh, ah, uh, ah, Mr. Chairman, you right... Pane předsedo, vy jste natož ze správného konce, když se tážete uh, konkurenční boj nebo um, spolupráce. Myslím si, že je to spíš konkurenční boj. Tam je třeba si uvědomit, kam už se Čína odebrala a kam ještě chce eh, se odebírat, kudy chce jít dál. A pak, eh, když se někdo táže na pravidla u eh, veřejných zakázek, tak tam u těch superprojektů vůbec žádné veřejné zakázky, žádné tendry nejsou. To je úplně jiná hra. Největší projekty z pohledu financování to je ta, ten ropovod, to je úplně mimo eh, tu hedvábnou stezku, anebo ten plynovod, tam Čína spíš eh, tenduje k tomu, že eh, ty projekty nejsou úplně udržitelné. Výjimkou je Balkán, kde se by mělo vše řídit eh, principem veřejných zakázek, ale máme tam tu, tu mezeru, která je citelná. Tomas. Ano, těch otázek bylo mnoho, já se to pokusím vše syntetizovat. Spolupráce či eh, boj, konkurenční boj. Možná můj kolega po mé levici už něco nakoukl, nakousl a já potvrzí tím, že existují precedenty, kde například národní rozvojové banky, banky, které eh, tvarují politiky eh, na čínské straně, že i oni jsou pak eh, jim jsou přiděleny určité kontrakty, no a tak pak tam určitý konkurenční boj vzniká, hospodářská soutěž ale jsou tam i příležitosti ke spolupráci, konkrétně příležitosti, ale velkou většinou, protože ta motivace z čínského pohledu spočívá v tom, že by měly čínské firmy z toho něco vytěžit, znamená, že eh, tam jde spíš o tu hospodářskou soutěž. Na otázku, kdo má být beneficientem, kdo z toho má mít prospěch, tak odpověď asi zní čínská vláda Čína. I když tam jsou u těch hostitelských zemí těchto projektů i určité přednosti z toho plynoucí, ale zároveň i rizika. Kdo, když tedy hovoříme my a náš, kdo se zatím skrývá? Hospodářská soutěž. V tom kontextu my to znamená evropské firmy, evropští daňoví poplatníci a občané. A pak ta regulatorní normativní výzva, tam my znamená Evropská unie a její zájem nastavit určité normy a standardy, tak, aby z nich bylo možné odvodit určitou strategii, jak o tom hovořil pan Vario. Standardy, principy, které nejsou nutně součástí typického čínského projektu PRI, například ve stavebnictví. Tam je to velký státní podnik, obrovský státní podnik, který automaticky dostává nějaký projekt bez tendru a je financován obrovskou půjčkou ze strany státem kontrolované banky a možná je tam i vývozní úvěrová agentura, eh, která to pojišťuje máme různé odpovědi pro různé země. Tady by se to dalo rozvést, ale stručně řečeno, ti, kteří jsou zeměpisně nejblíž Evropské unii, tedy balkánské země, ano, rychlejší harmonizace s evropskými zeměmi a přistoupení k EU by bylo odpovědí. Kdo ovládá PRI? BRI. Tak já vám popíši, jak my sledíme tu databázi. Tam není centralizovaná struktura, ani není jeden seznam, kde by nám Číňané řekli, čínské úřady řekli, to jsou účastníci, to jsou ti, to jsou ti. My tedy máme čínská ministerstva, provincie a pak máme i seznam cílů, politických cílů, které zde i kolega z velvyslanectví vylíčil. A my pak posuzujeme, které projekty přispívají k naplňování cílů této politiky a pak se jedná o infrastruktury, energetiku a digitální záležitosti. Obchodní toky. To je ještě poslední věc z mé strany něco, o čem se až tak často nehovoří a zároveň je to součástí té iniciativy Hedvábné dnesky, je usnadnění obchodních výměn v rámci té eh, iniciativy, která už v Číně existovala ještě než vznikla ta iniciativa hedvábné stezky. Tam jsme si vyslechli mnoho projevů čínských předáků, čínských politických vůdců, tady se už na to i odkazovalo, tam byly i konkrétní výstupy. První dohoda o volném obchodu v Evropě v, z Gruzí, to je země východního partnerství. Ta už vstupuje v platnost, druhá na řadě je Moldavsko, Moldova, a pak se Čína zaměří na země, které mají právě eh, ty přesupní dohody z EU a které jí mohou poskytnout eh, dveře do Evropy. Děkuji, velmi zajímavé pro výbor INTA. Astrid, mnohé už zaznělo, nebudu se pouštět do každé otázky a opakovat, co zaznělo. Chtěla bych eh, něco poznamenat otázce k konkurenci a spolupráci, je důležité pochopit, že to není záležitost pouze Evropské unie a Číny, ale musíme se zabývat tím, že do toho je zapojeno tak či onak mnoho dalších zemí. Takže to není tak, že EU může vyjednávat s Čínou, protože na těch zemích zda požádají o investice. A když se podíváme na střední Asii, jsou tam i další strategické zájmy ve Střední Asii. Nikdo nezmínil Rusko a ruské stanovisko k hervávné stezce a Střední Asii. V Kazachstánu, jak už zaznělo, tam, je, tam se o něm mluví, ale nic se vlastně nestalo. Investice v Kazachstánu byly obrovské z hlediska BRI a znamenají úplnou změnu situace oproti minulosti před několika lety. Myslím si, že je to také relevantní pro pohled Evropské unie. Nikoli pouze v kontextu bilaterálním EU-Čína, ale například pokud je o strategii Evropské unie vůči Střední Asii. A má druhá poznámka a to zde zaznělo několikrát. Pokud jde o řízení, existuje nějaká platforma, jak to vlastně funguje. Já už jsem uvedla ve svém krátkém vystoupení, že neexistuje jasná domácí vnitřní struktura. Neexistuje jedna instituce v Číně, kde by bylo možné navázat kontakt, ale je to přehršel různých procesů, pro nás je to velmi nejasná forma řízení. Je to tak trochu, jak by řekli Číňani, jak vlastně překročit řeku a cítit přitom kameny, po kterých šlapete. Je to skutečně tak, že neexistuje nějaká mezinárodní platforma, centrála, kde by bylo možné získat veškeré informace a projekty. Je to tedy velmi složité z hlediska fyzické infrastruktury, ale také pokud je o propojení institucí. A to také zmínili naši, náš čínský člen panel. Je, týká se to tedy soft power, pokud je o BRI a také snad pokud je o strategii Čína Evropské unie. Takže neexistuje jednotná platforma a je proto velmi obtížné navázat kontakt pro evropské subjekty, alespoň pro zatím. Děkuji. Máme ještě čtyři minuty a dva další řečníky. Pokusíme se to stihnout mezi vámi dvěma. Ano, telegraficky řečeno. Za prvé, tato strategie je zhmotněním přístupu Evropské unie, který se opírá o vnitřní trh a naši zkušenost, pokud jde o propojení členských států EU. To je samozřejmě vzor, který se opírá o vysokou úroveň sociální a environmentální ochrany, také se opírá o mezinárodní osvědčené postupy, a věříme, že bude stále přitažlivější pro země, které budou bohatnout. Zde existuje vazba mezi strategií EU a BRI. Máme platformu konektivity EU Čína. Nyní se zabýváme po rozšíření spolupráci s třetími zeměmi v kontextu naší strategie a iniciativy Hedvábné stezky. Existuje jednotný přístup v členských státech? Ano, existují rozdíly mezi členskými státy. Chtěl bych vám připomenout, že existují i závěry rady, pokud jde o naši strategii, čeho jsme tady dosáhli a je to vysoká míra konvergence. Zeména pokud jde o model, který jsme vyzkoušeli v rámci Evropské unie a to, do jaké míry je žádoucí. Kdo má prospěch z, z hedvábné stezky. To se dá těžko říci, protože schází tu transparentnost. Iniciativa se lépe prosazuje v zemích, které nevynikají příliš dobrou zprávou a řízením. A také poznamenáváme, že existují určitá rizika pro jejich finance, pokud jde o zadluženost. A samozřejmě některé Eh, příklady výstavby uhelných elektrán, například v Pakistánu. Tam si myslíme, že to není cesta ku předu. Tudíž, eh, jak to vypadá pro ostatní země, my dáváme dohra, dohromady FSVČ spolu s komisí strategii pro střední Asii a ta určitě bude mít také složku, tedy konektivity. A snad tím skončím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Ši. Já budu velmi stručný, souhlasím v jedné věci. Iniciativa BRI není jedinou iniciativou, která by mohla zajistit eh, prosperitu a konektivitu pro celý kontinent. Je to jenom jedna z iniciativ. To znamená, že iniciativa BRI není monopolem Číny, je pouze iniciována Čínou je to přináší tedy užitek všem účastníkům a má zastřešující charakter. Pokud jde o kooperaci nebo konkurenci, pokud jde o tyto iniciativy, moje osobní odpověď je, že spolupráce je důležitější než konkurence. Jako diplomata je to má žádná odpovědnost. A abych byl upřímný, existuje celá řada oblastí pro spolupráci v této oblasti. A skutečností je, že máme dvě oddělení, která zahájila následná jednání na základě těchto platform pro propojení. A řešíme tedy možné projekty v této oblasti. Komu to prospívá? A Čína má také prospěch spolu s dalšími a Evropská unie má také z toho prospěch. Například eh, Siemens v Německu spolupracuje s více než stovkou společností v Číně, aby dodala generátory do Afriky. Čína dospěla k rozvoji tedy více než deseti eh, tisíc jednotek přes 100 eh, německých podniků v, Ham, v přístavu v Hamburgu se, se zapojili do nákladní dopravy s směrem do Číny. Nemám už více času, takže tím skončím. Děkuji mnohokrát. Myslím, že jsme vyslechli vyčerpávající odpovědi a ještě nám zbývá také řada otázek pro druhou část našeho slyšení. Máme tu čtyřčlený panel. Otázkou je, jak uvést do praxe propojení Evropy a Asie jak tedy uplatnit eh, tuto strategii a jak mají reagovat jednotlivé podniky na tento proces. Jako první promluví paní Maja Bakran Marčič. Snad vaše jméno vyslovuji správně, zástupkyně generální ředitele pro mobilitu a dopravu v Evropské komisi. Následně Tobias Denehy vede pracovní skupinu pro hrvábnou stezku v firmě Siemens Dále pan Francesco Rossi, zakladatel Texilu. A vy nám vysvětlíte, čím se zabýváte v oblasti digitální problematiky mezi Čínou a EU. A pan Tim de Meyer, hlavní poradce Mezinárodní organizace práce. Budeme hovořit i o sociálních a pracovně právních aspektech. Takže pustíme se do druhé části. Zatím nepřekračujeme časový rámec, ale držte se pěti až sedmi minut ve svých vystoupeních, ať máme čas na rozpravu. Prosím. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, já bych vám chtěla poděkovat za příležitost se zapojit do tohoto slyšení a pokud se mi podaří překlenout eh, témata z prvního panelu, tak diskuse o spolupráci a konkurenci z našeho pohledu přes určitou konkurenci spolupráce je nezbytná. To je vlastně náš přístup. Pokusím se soustředit na praktické aspekty realizace dopravního propojení. Velmi stručně my jsme slyšeli o evropské strategii my hovoříme o tom, jak chceme zlepšit konektivitu. A jsou tu tři prvky. My nabízíme naši zkušenost při budování sítí, abychom vytvořili efektivní přeshraniční spojení. Chceme posílit partnerství s regiony a zeměmi Asie a klíčovým prvkem je udržitelné financování soustředím se na první dvě témata, vytváření propojení a partnerství. Jaká je zkušenost, o kterou se Evropa může podělit? To je mapa transevropských dopravních sítí, takzvaných sítí TEN. Schválili jsme první akční plány v roce 1990 a tato síť je vlastně základním prvkem Evropského jednotného trhu. TNT se opírá o základ pravidel a zásad, které zajišťují, zaručují efektivitu sítě TNT. Sítě TNT schvál, přijali síťový přístup, my upřednostňujeme tedy produkty společného zájmu a cílem je zajistit soudržnost, propojení a interoperabilitu transevropských dopravních sítí. Jinými slovy, tyto sítě jsou souborem silničních, železničních, vzdušných a vodních dopravních sítí. A tady se soustředí na napravu, ale je, jsou součástí širšího systému, který zahrnuje také energetiku a telekomunikace. To, co děláme společně v Evropě, my tedy koordinujeme zlepšení primárních dopravních sítí vnitrozemských vodních cest, systému řízení dopravy, letecké dopravy a nabízíme intermodální dopravu, vysokorychlostní dopravu. A skrze tyto sítě máme vlastně stejné normy interoperability bezpečnosti, zabezpečení u každého projektu, který musí projít analýzou nákladů a přínosu a brát v úvahu fiskální, environmentální, ekonomické a klimatické dopady. Financování sítí TNT zajišťuje udržitelné využití finančních prostředků a díky harmonizovaným pravidlům veřejných zakázek a to umožňuje budovat rovné podmínky pro podniky v celé Evropě. Takže máme tady tuto evropskou zkušenost po dobu delší než 20 let. A když se zabýváme stavem rozvoje sítě, jasně ukazuje, že ty prvky, které jsme zvolili, tedy síťový přístup, pravidla a normy pro veřejné zakázky, že to všechno funguje a přináší to výsledky. Takže to je v kostce naše zkušenost, o kterou se chceme dělit s našimi partnery v Ázii a samozřejmě to chceme uplatňovat, pokud se budeme pouštět do iniciativ tedy společné konektivity. Další důležitý prvek u takové iniciativy může být realizován pouze a přinášet výsledky pouze, pokud budeme inkluzivně konzultovat se všemi zapojenými zeměmi. Další důležitý prvek transevropských dopravních sítí je vytvářet přezraniční spojení. A i tady jsme schromáždili významné zkušenosti a to je jeden z velkých úspěchů sítí TNT. Zajistit eh, přezraniční propojení v Evropě a to nám umožnilo úspěšně propojit sever a jih, západ a východ. Také jsme šli o krok dál. Už jsme, máme závazné rozšíření sítě TNT do našeho sousedství, na západní Balkán a do zemí východního partnerství. A také spolupracujeme s partnery, abychom rozšířili tyto koridory do oblasti severního středomoří. Tato dohoda pro rozšíření sítí bylo dosaženo společně s našimi partnery. A to rozšíření mm, dodržuje pravidla pro veřejné zacházky a obecná pravidla pro sítě TNT. A nyní bych se dostala k druhé části mého vystoupení, jak pracujeme, jak zda spolupracujeme s Čínou, s naším klíčovým partnerem. My jsme vytvořili takzvanou platformu konektivity, která byla stručně zmíněna řadou předřečníků. Tato platforma podle našeho pohledu je prostředkem pro dialog pro in, dopravní infrastrukturu. Ko, platforma konektivity má posílit synergie mezi iniciativou Hedvábné stezky Číny a politikou evropských sítí TNT. Tady vidíte jednotlivé dopravní nákladní cesty mezi Čínou a Evropskou unii. A samozřejmě v této fázi se soustředuje na ty rostoucí sítě, které jsou pozemní. Na třetím jednání platformy Connectivity v červenci 2018 v Pekingu jsme se dohodli na provedení společné studie o nejudržitelnějších železničních koridorech mezi EU a Čínou. A tato studie má vyhodnotit potenciál jednotlivých tras, a opět vidíme ty pozemní trasy na slajdu, a definovat eh, ty nejudržitelnější, nejrealističtější železniční koridory propojící Čínu a EU. A my jsme souhlasili se studií o železničních cestách, protože jsme zjistili, že dochází k významnému nárůstu nákladní dopravy na železnici. Ty objemy rostou, takže my jsme se dohodli s partnery v Číně a také se zapojením Světové banky, tedy analyzovat stávající a potenciální železniční trasy a zjistit, jaká infrastruktura je potřeba. Cíle této studie budou definovat nejefektivnější železniční koridory a také definovat prioritní investice. A budeme určitě potřebovat vzít v potaz současné a budoucí nákladní toky. Je třeba identifikovat úzká místa a kroky, které mají přispět k větší efektivitě a maximalizovat synergii mezi sítí TNT a iniciativou BRI. Snažíme se tedy pracovat na této studii s Čínou konstruktivně v duchu partnerství. A chceme se také podělit o široké zkušenosti, o kterých jsem před chvilkou hovořila. Někdy při našich jednáních používáme zkratku TNT se setkává s BRI, takže tím skončím a zodpovím na vaše otázky. Ano, děkuji mnohokrát. A teď Tobias. Ano, děkuji paní předsedkyně za to, že máme příležitost vám něco říci o tom, jak se v podstatě dívá na tyto věci naše firma Siemens. Já se pokusím být velmi stručný, zaměřím se na tři body. Jeden navazuje na to, co už tady v podstatě zaznělo eh, v předcházejícím panelu. Myslím si, že skutečně potřebujeme rozšířit tu perspektivu týkající se propojení a také pokud jde o BRI. Myslím si, že skutečně ta strategie je velmi důležitá právě mezi EU a Asii, že se to netýká pouze dopravy, netýká se to pouze propojování těch zemí na, za pomoci silnic, cest, železnic. Je to něco mnohem více, týká se to mnohem více odvětví a z hlediska Siemense bych chtěl také se zmínit o strategii EU. Samozřejmě je to otázka elektrifikace, protože elektřina je velmi důležitá. Když nebude elektřina, nebudou fungovat jiné infrastruktury. Pak je to samozřejmě otázka digitalizace, čili Čína skutečně vytváří velmi silnou tedy stezku právě v té oblasti digitalizační, čili to je také důležité. A teď pokud jde o konektivitu, musím říci, že je také třeba rozšířit ty možnosti pro evropské podniky, stát se součástí celého toho procesu eh, a nezaměřovat se pouze na ty eh, fyzické aspekty propojení. My v podstatě, jak už bylo řečeno, máme tedy i task force a zapojujeme se tedy do eh, hnutí, která mm, působí v této oblasti, mm, podílíme se na různých analýzách. A my v současné době jsme zaznamenali, že v podstatě teď bude tedy i nová strategie právě ve vztahu k BRI, Čili to ukazuje, že skutečně je to narrativ, který potom e, za pomoci i politické podpory a finančních aspektů může skutečně vytvářet tedy určitou e, určitou velmi jaksi podstatnou e, spolupráci, která byla navázána v tom roce 2013. Týká se to samozřejmě podnikatelských kruhů. Existuje tedy pracovní výbor, hodně tedy spolupracují na tom německé podniky, i tedy malé a střední podniky jsou do toho zapojeny a myslím si, že se nám podaří právě vytvářet i společné příležitosti pro spolupráci s Čínou a nejenom tedy s ní být v nějaké soutěži. Myslím, že je třeba říci, že to nejde jenom tedy tady o strategii mezi EU a e, Azí, že je to mnohem tedy globálnější, celosvětovější hnutí že je tam do toho třeba zahrnout i třeba Japonsko nebo i další partnery, takže si myslím, že opravdu to není hrozba, že to naopak otvírá nové příležitosti pro podniky, které mohou investovat a které zde mají zajímavé příležitosti. Druhá věc, myslím, že musíme více naslouchat protože v podstatě je třeba, abychom se nesnažili uplatňovat jenom svá hlediska, ale abychom tedy také naslouchali našim partnerům a vnímali tedy jejich požadavky a potřeby. Myslím si, že to neplatí jenom pro Čínu, že to platí i pro EU, i pro Spojené státy, že pokud chceme skutečně, aby zde vznikly příspěvky v udržitelném duchu po celé té dráze, po celé tedy té trase, tak je skutečně třeba třeba abychom byli schopni reagovat na to, jaké jsou skutečné konkrétní potřeby. Německé i další evropské podniky se skutečně zabývají tím, jakým způsobem třeba Čína se snaží využívat skutečně eh, těch lokálních dovedností, lokálního know-how a to je velmi důležité je skutečně třeba právě v duchu udržitelnosti spolupracovat na těchto různých úrovních. A jak už bylo řečeno, samozřejmě po těch pěti letech dnes vidíme, že BRI v podstatě už teď vstoupila, řekněme, do takové další fáze po tom původním nadšení, možná i v určitých kritikách, dnes v podstatě je zřetelné, že mnoho zemí se z toho projektu tedy úplně nevymanilo, nicméně Čína v podstatě zaznamenává, že možná v některých eh, eh, oblastech třeba to původní nadšení tedy už není tak silné, nicméně to neznamená, že by eh, se ta iniciativa celá nějakým způsobem mohla dostat do situace, že by se dále nerozvíjela. Spíše naopak se udrží ty projekty, které jsou dostatečně silné, dostatečně bytelné a myslím si, že BRI se možná někdy tedy už třeba nepoužívá tak často v korespondenci, že se spíše hovoří tedy o spolupráci obecně, ale myslím si, že je to skutečně velká možnost pro podniky eh, zkusit se právě podílet i na vytváření vyšší kvality nových standardů v této oblasti. Čili tyto body jsou pro Siemens skutečně takovým základním eh, klenebním kamenem protože je skutečně třeba, abychom byli schopni vycházet tedy z, samozřejmě z toho, co naši partneři potřebují, to znamená základní dodávky technologií, ale co se snažíme dělat navíc, je vložit do toho jiný aspekt, to znamená skutečně být schopni opravdu mm, pracovat i s těmi zeměmi, které získávají silnou podporu od Číny a chápat skutečně tedy, co ty projekty konkrétně si vyžadují v každé konkrétní zemi a abychom samozřejmě tak vytvářeli určitý potenciál tedy pro Čínu a abychom do toho zapojovali její partnery abychom skutečně měli tím pádem i určitý větší, globálnější přehled a s takovým partnerem jako Siemens samozřejmě potřebujeme vytvářet pracovní příležitosti, standardy, a to je skutečně základní cesta, která v podstatě přináší tedy eh, jaksi pozitivní přínosy pro všechny. A myslím si, že i pro Čínu to může být zajímavé zase třeba přebírat myšlenky, které přicházejí z vnějšku. A poslední poselství eh, na závěr mého vystoupení je, že skutečně BRI Německé podniky v podstatě se ptají, jakým způsobem se mohou tedy podílet na této iniciativě. Jsme velmi proaktivní, chtějí být ty podniky proaktivní a pochopit dobře, co se tedy odehrává. A jeden tedy z posledních bodů, které bych chtěl zdůraznit, myslím si, že je to důležité tedy pro Německo, ale měli bychom možná více hovořit o Made in Europe. To znamená tedy skutečně tam posílit ten evropský rozměr a myslím, že ta konektivita byla prvním dobrým krokem a teď v podstatě bychom měli ukázat, že skutečně nám nejde jenom tedy o to soutěžení, ale že chceme v podstatě také mm, se podílet na řešení velkých dnešních problémů. Ano, děkuji mnohokrát. Francesco Rossi, ano, děkuji mnohokrát. Já v podstatě možná nejvíce se pokusím nejdříve vysvětlit tedy, co tedy děláme, jakým způsobem v podstatě mm, navazujeme spolupráci mezi evropskými regiony a Čínou Čili jde skutečně o to, abychom podporovali i individuální investory eh, ve finanční oblasti a abychom napomáhali vytváření technologií. Eh, a myslím si, že je důležité si uvědomit, že samozřejmě kapitál velmi často přichází i od eh, dalších tedy finančních zdrojů, než jsou jenom evropské, ale oni nevždycky mají přístup tedy k těm technologiím, které jsou potřebné. Je třeba samozřejmě do toho zapojit i hledisko malých a středních podniků, protože v podstatě v roce 2015 v Pekingu bylo rozhodnuto, že je skutečně třeba zvolit i pragmatický přístup a že se pokusíme také ukázat na konkrétních příkladech, co to pro nás znamená jak už bylo řečeno dříve, jsou tady určitá důležitá slova soutěživost, digitální aspekty například a to je skutečně velmi důležité, protože BRI není možná z hlediska třeba dopravy vždycky tak eh, snadno definovatelná ale nám jde skutečně o to, aby zde byl zajištěn tedy skutečně přístup za rozumné ceny a myslím si, že podstatě jde o to, že nejde tedy o to, aby tam byla třeba ta vysačka Made in Germany nebo Made in Europe, ale že v podstatě nejde ani tak o soutěžení Číny s Evropou, ale jde skutečně o to, že velmi často mezi sebou třeba soutěží jednotlivé regiony v rámci Číny, protože tam mají oni několik v podstatě komor, které působí tedy v oblasti obchodu a průmyslu a tam velmi často, jak si ta dohoda třeba ne, nenastane ještě předtím, než potom budou spolupracovat s námi. Pokud jde o malé a střední podniky, tam je třeba říci, že je třeba si uvědomit, že Čína se skutečně mění, že tady máme samozřejmě Čínu jakožto tedy určitou platformu pro průmyslovou výrobu, ale velmi důležité je, že dnes je tam velmi silná eh, inovace, že tam je velmi silný podíl inovací a také hledání technologií, které mohou napomáhat rozvoji místního trhu a že skutečně, jak tady bylo řečeno, velká potřeba toho rozvoje západní části Číny a mnoho tedy průmyslových podniků se tam zajímá o možnost rozvoje právě při využívání licenčních technologií, které potom mohou být prospěšné pro místní trh. A je tady skutečně v podstatě velmi tedy vysoký podíl investicí do umělé inteligence, asi 1,60 1,6 miliard což je skute- bilionů, což je skutečně velmi vysoká částka pro ty eh, malé a střední podniky, které pokud by se tedy k tomuto podílu dostaly, je to pro ně velmi zajímavé. A jakou tedy máme vizi, pokud jde o konektivitě? V podstatě jde o to, že malé a střední podniky by měly zvolit flexibilnější přístup, a to nejenom tedy pro v podstatě e, současný stav, ale skutečně zvolit tedy ty formy lean managementu a e, lean přístupu obecně. V podstatě pokud jde o hedvábnou stezku, víme také, že v podstatě to jde tedy oběma směry, že můžeme v celé řadě věcí na to také působit. Například jde o to, že můžeme v podstatě mm, se podílet na společných podnicích, že můžeme v podstatě e, s nějakým způsobem se snažit i odstínit e, míru rizika a působit tedy na tyto rizikové faktory, ale v každém případě v Pekingu asi tedy se opravdu hovořilo i o těch velmi vysokých investicích a do velké míry můžeme také v podstatě financovat 40 mikroprojektů, asi 1,5 tedy eh, milionu vždycky pro individuální investory a to je pro nás celá zásadní, protože BRI může samozřejmě fungovat jako určitý systém, ale je právě důležité, aby se na tom mohli podílet i jednotlivci, aby skutečně byly zapojeny i ty složky tedy eh, lidského umu a eh, lidských sítí. Čili v podstatě naše vize je taková, že ten evropský systém by se měl postupně tedy snažit eh, spolupracovat s Čínou právě tedy v tom systému určitého lean managementu a že je to důležité i pro ty čínské podniky a že oni skutečně jsou schopni se do toho tímto způsobem zapojit. A myslím si, že v podstatě je velmi důležité skutečně být zastoupeni a mít skutečně tedy určitý třeba eh, úřad, určitou eh, úřadovnu v Pekingu, abychom tam měli tedy lidi, kteří budou schopni spolupracovat s místním obyvatelstvem přímo na místě. Protože samozřejmě pokud jde o malé a střední podniky, my si myslíme, že právě digitální cesta může být velmi jaksi užitečná, protože to umožní snížit náklady a můžeme také lépe pochopit, co můžeme jakožto Evropané učinit proto, aby v podstatě tedy ten trh eh, se nějakým způsobem odvíjel i podle toho, jakým způsobem my ho budeme pomáhat utvářet. Čili z hlediska malých a středních podniků už můžeme v podstatě najít tedy eh, infrastruktury, můžeme v podstatě získat přístup k čínskému trhu a jediné, co je ještě třeba udělat, je vytvořit v podstatě systém toho, jakým způsobem tam budeme opravdu eh, zastoupeni, jakým způsobem se tam ty malé a střední podniky budou schopny prosadit. Děkuji vám. Very much. That was a já děkuji vám, byla to velice osvěžující eh, přednáška. Ehm, a nyní přecházíme od světa eh, nedobře placených eh, kapitalistů do domény nepříliš dobře placených zaměstnanců. Jak to vidíte vy, Time de Majere? Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji, že zde dostává prostor Mezinárodní organizace práce. Je mi, dívám se na hodinky a vynasnažím se stručně popsat politiky týkající se světa práce v kontextu propojenosti, sice obecně, nikoli příliš podrobně. Z toho, o čem zde hovoříme, je zcela jasné, že i pro nás jsou standardy na pracovišti součástí obchodních politik, významnou součástí. A v Evropě je to uznáváno a stále častěji se to děje i v Ázii. Rovněž je třeba zdůraznit, že je to záležitost spíše mm, střízlivá než emoční. Standardy, které vypracovali už před dvěmi lety zaměstnavatele, vizionáři, které nás konfrontují s otázkou, jakým způsobem mohu dále podnikat, abych přitom ale zároveň dokázal zlepšit podmínky těch, kteří pro mě pracují možná dlouhodobě jsem schopen z toho i něco vytěšit. Systém tedy norem byl postupně vyvinut a pak tito lidé začali uvažovat o tom, že i jejich konkurenti by se do toho měli pustit. Dnes se totéž odehrává i na půdě ILO. Náš oficiální přístup spočívá v tom, že eh, zpráva ve všech našich členských státech by měla být motivována zavádět a hlídat dodržování při nejmenším těch zcela základních standardů. Za Standardů souladících, eh, sladěných s pracovně právními zákony, neměla by žádná členská země sahat k snižování těchto norem na pracovišti, co by ke konkurenční výhodě. Naopak by se všichni měli snažit zvyšovat úroveň ochrany pracovníků. A v tomto ohledu zde musím dodat, že my nejsme v tom postavení, že bychom měli požadovat eh, rovné podmínky pro všechny. Jak už zde podotkli předřečníci, musíme si uvědomit, že je v našich řadách mnoho rozvojových zemí, které musí jít svou vlastní cestou. Oni ještě se musí poprat i s liberalizací v oblasti investic, v oblasti obchodu a zároveň pracovat i s těmi standardy na pracovišti. Tedy eh, vše eh, se snažíme uspořádat tak, aby vznikala tripartita v dané zemi, aby tedy odbory, stát i podnikatelé se snaží na něčem dohodnout, co bude mít dobrovolnou povahu, ale zároveň i ratifikace je něco, na čem záleží, protože cokoliv, čehokoliv se dosáhlo v určité úrovni, by pak už nemělo být opět snižováno z pohledu úrovně ochrany a standardů. Pro Evropskou unii tam už existuje dobrá osvěta, vědomí a z pohledu konektivity tady je velice dobrá cesta ku předu a konektivita tam nezáleží pouze na hospodářských ukazatelích, ale i na dlouhodobé sociální kohezi, udržitelném rozvoju i právě rozvoji i sdílení normotvorby. A pár, k ještě pár úvah z mé strany, jak na tom jsme v Evropě ve srovnání s Ázií či z pohledu propojenosti s Ázií. Samozřejmě, že ty rozvinuté země, tam v průměru bylo ratifikováno 65 úmluv v Ázii, ten průměr obnáší přibližně 22. Na jedné straně tedy musíme uznat, že situace na pracovním trhu je diametrálně jiná. Nemůžeme opravdu záležitosti příliš srovnávat, protože i v různých azijských zemích eh, je situace odlišná. Zároveň však ale jsme svědky toho jevu, že zatímco existuje i určitá úcta vůči mezinárodním standardům, či případně i touha se jim přiblížit, tak ta praxe zaostává. Například v mnoha azijských zemích. Ty základní úmluvy z důvodu rovných podmínek pro všechny bychom čekali, že většina našich členských států je opravdu ratifikovat bude. Dvě třetiny v praxi těch ratifikací které ke kterým dochází, to jsou právě asijské země a tichomorské země. Zejména se jedná o problematiku zdraví a bezpečnosti při práci, problematiku bezpečnosti. Slabší už je to v oblasti platového hodnocení, například zakotvení minimální mzdy, ochrana výdělku, ochrana určité úrovně výdělku u těch firm, které se ucházejí o vládní zakázky. A to je dlouhodobá věc. Druhá charakteristika, kde máme i postupy eh, podávání stížnosti a jsme v určitém regionu přítomni, tak tam právě v tom regionu azijském těch stížností k nám proudí velice málo. A to i ve srovnání s Latinskou Amerikou. Ještě další taková důležitá charakteristika v oblasti pracovně právní je argument, ať už etický a morální, či argument lidských práv, je neustále přivoláván, ale obchodní praxe systematicky i nám ilustruje, že se musí stávat stále větší prioritou Otázka pracovních standardů. Tam právě velké azijské firmy musou, musí sehrát vedoucí úlohu, která dokáže, že propojenost není pouze cesta ke krátkodobým hospodářským ziskům či výhodám. Musí k ním začít přistupovat jako k neustálému vyjednávání. A právě to, jak Evropská unie postupuje vůči Větnamu, je dobrým příkladem. A pak mm, i z pohledu výzkumu máme důležitá ponaučení, je třeba přejít do další etapy a určité sociální doložky se musí dočkat lepšího prosazování když se ohlédneme zpět, tak vidíme, jak málo se toho odehrálo v praxi a jak už zde podotkli předřečníci u mnohých těch norem, potřebujeme větší kapacity a podporu. Pak například řádná péče due diligence, transparentnost u multinárodních, nadnárodních firm, Mm, dodavatelský řetězec, který by měl být hlídan na každé své etapě. I to je důležité, aby tedy EU mohla používat i ty multilaterální rozvojové banky jako Asijská rozvojová banka. Dobrá, výborně. Nyní mm, přejdeme už bez dalšího k otázkám. Máme tentokrát pouze 15 minut. Kdo má zájem otázky pokládat? Já mám otázku, kterou bych nazval snadnou. Máme přece i výbor pro obchod. Zde. My jsme výbor pro obchod. A snažíme se dospět k určité sadě nástrojů i se ve spolupráci s naší paní komisařkou. Snažíme se podporovat dohody o obchodu. A moje otázka zní, jak může taková sada nástrojů, ať už pomoci konektivitě, anebo do ní zapadnout do té konektivity. Totiž to partnerství s tou, kterou zemí je vždy trochu jiné, ve hře je trochu jiná odlišná infrastruktura, jak byste nám poradil při vyjednávání těchto obchodních eh, dohod, jak nakládat s konektivitou? Ještě nějaká otázka? Helmut Scholz? Děkuji. Mně zrovna připadalo opravdu zajímavé to, co jsem uslyšel, ale i z pohledu vývoje té nástrojové sady. Ale říkám si, jsme, co by EU vůbec připraveni se co cestou vydat? Například zda se Siemens a Alstom dokážou spojit, aby byly silnější na azijském trhu. Je možné udělat více? Mohla by komise sehrát eh, významnější úlohu, aby našim podnikům dala více do rukou, aby touto cestou se mohli ubírat? Jinak v opačném případě je tady 27 eh, různých zájmů a pak se Evropská unie sama ze hry vyšachuje. Tedy jak bychom na to měli jít? A druhá otázka, to je otázka bezpečnosti, která souzní s tou nástrojovou sadou. Když například hovoříme o 5, 5G, o síti 5G, a pak eh, o Americe. Kdo tedy bude mít, eh, bude tím předvojem? Je například eh, Německo připraveno, nebo německá nějaká firma, nebo španělská telefonika, kdo se toho ujme? Jakým způsobem můžeme diskutovat o tom, jak co nejlépe držet krok, či dokonce i předběhnout svět, který takto rychle se ubírá ku předu z pohledu digitalizace. A nebo si vemte automobilový průmysl. A zde hovoříme o záležitosti těch Eh, elektromobilů. Možná bychom mohli hovořit zde o vodíkových eh, motorech. A například už se tak až nesoustředovat na elektromotor, protože tam nikdo neví, jak eh, to bude výhodné. Zatím nevidím, že by někdo byl ochoten se tady hloubkově ponořit do diskuse, kdo se to bude účastnit a jak a jak jim tom pomůžeme. Děkuji, říká předsedkyně. Jsou ještě nějaké otázky? Pokud ne, tak já trochu zneužiji eh, svou um, roli moderátorky a sama se otáži. Váže se to i s mou rolí. Jak spolupracuje vaše generální ředitelství například s DG Trade aby se vše, aby vše do sebe zapadalo, aby obchodní politika a konektivita opravdu šly ruku v ruce. Jak to funguje v praxi a nikoli pouze v rámci komise. Ještě máme i ESVČ, který je stále aktivněji zapojován i do obchodních politik a koncepcí. <laughs> yeah. <laughs> so we have basically 10 minutes. Máme 10 minut a proč ne? Kdo by začal? I can perhaps... Možná mm, začnu v opačném pořadí a mm, odpovím na vaši otázku. Skutečně, pokud to mohu tak říci, to stále pozitivněji ovlivňuje práci uvnitř komise, když eh, řešíme různé aspekty těch čínských záležitostí a stále větší míra spolupráce. A to také, pane Či, vlastně odpovídá na vaši otázku, tedy týkající se obchodních nástrojů. To, co projednáváme s kolegy z DG Trade, kteří se snaží eh, dokončit práci na investiční smlouvě s Čínou. Pokud bychom takovou měli mít, tak by měla velký význam pro naši snahu dosáhnout rovných podmínek a reciprocity eh, v rámci platformy konektivity. Další významná věc souvisí přímo s dotacemi. Čína je nabízí provozovatelům železnic. Sice klesají, ale stále existují, takže je možné se domnívat, že právě dotace vlastně podpořily přechod eh, nákladu na železnici v některých případech a to je třeba také vyřešit, abychom měli ty rovné podmínky. Aktivnější role pro komisi to je jedna z otázek a také pro ESVČ. Samozřejmě my se maximálně snažíme do jistné, do jisté míry nás také tlačí členské státy. A na tom se všichni shodnou. Jeden z důvodů je lepší vnitřní spolupráce, abychom vystupovali jako jeden tržní blok, takže máme větší váhu než naši partneři, například Čína. Na posledním jednání na pracovní úrovni naší connectivity, platformy Connectivity měli jsme v jednom sále, kromě komise a čínské delegace, byly tam vlastně skoro všechny členské státy, sever, jich, staré, nové, 1 plus 16, prostě všichni byli zastoupeni, průmyslová združení i sousední země ze západního Balkánu, potom východní partnerství na ministerské úrovni zástupce Ukrajiny a my to ještě rozšíříme a pozveme na tato jednání všechny další země, které vlastně propojují Čínu a Evropu, země Střední Asie. Je tu tedy opravdový zájem o konkrétní projekty, o investiční příležitosti. A tady hovořím jenom o dopravě, ale podobné posuny nastávají jinde, v jiných oblastech. Takže se opravdu snažíme plnit aktivnější úlohu ale pokud nebudeme mít plnou podporu členských států, pokud eh, členské státy nebudou spolupracovat a místo toho nebudou si konkurovat v Pekingu, tak samozřejmě budeme mít potíže s dosažením výsledků. Chce někdo další zareagovat na některé otázky? Možná jeden komentář. Nejsem odborníkem na obchod, nebudu odpovídat na tuto otázku, ta odpověď by nebyla kompetentní, ale otázka, zda jsme připraveni se pustit do protiiniciativ nebo podporovat eh, nějaké jiné iniciativy. Jsme tak různodí, že se na to asi nikdy nepřipravíme, ale na druhé straně musíme nalézt eh, způsob, jak se dát dohromady. A nalézt cestu, jak nějakým způsobem eh, rozpracovat tuto iniciativu. A pokud se podíváme na Siemens, tak nejde jenom o hedvábnou stezku, ale další iniciativy, které možná nabídnou ještě lepší přejitosti než tato iniciativa. My je zatím nevidíme před sebou, pokud jde o rozsah a rychlost, takže z evropského pohledu a z pohledu spole- soukromé společnosti bychom měli mít eh, transparentní pocit eh, vlastně objemu peněz, které chce Evropská unie investovat, kromě toho, co už investují, aby se na tom podíleli. A možná potom vstoupíme na vyšší úroveň s Čínou, pokud ne možná co se týče rozsahu, ale konkrétních projektů. Děkuji. Francesco. Pane předsedo, vy jste se ptal na sobor nástrojů. Mohu vám poskytnout eh, určitý pohled, eh, pokud je o pohled průmyslu, tak by existovala, měla by existovat spolupráce s Čínou, pokud je o financování projektu. A otázka, zda jsme nebo nejsme připraveni z technologií. Ty technologie, které dnes vidíme, hovoříme o sítích 5G, současných mm, mm, normách. Ty technologie jsou přemostěním, jsou dálnici, nejsou to konkrétní eh, vlastně technologie, ale mají nás posunout výše na hodnotovém řetězci. A proto potřebujeme nástroje a nové firmy, nové společnosti. Nehovořím o startupech, ale stávající podniky, které mohou získat projektové financování, aby vlastně tyto inovace povýšily, pokud je o určitý rozsah tam vlastně jako Evropané a evropský systém nalezneme naši přidanou hodnotu. Takže ten soubor nástrojů by měl obsahovat ani ne tak to, co vlastně odpovídá současnosti a současnému stavu, ale to, co by mělo přijít v budoucnosti, pokud chcete rozvíjet ekonomiku v těchto zemích. A pokud jde o inovace, tak to je jediná cesta, jak skutečně navázat eh, kontakt s Čínou abychom vyrovnali tedy ty podmínky pro obě strany. Chcete něco ještě doplnit? Ano, pan, pane předsedo, děkuji mnohokrát, děkuji členům panelu. Vyvolal, vyvolali jste vlastně ještě více otazníků a to je pozitivní. Budu promýšlet tedy propojenost eh, Evropy a Asie. Je tu celá řada velkých výzev do budoucnosti, abychom zajistili blaho lidí v Evropě, ale také v Asii. Takže ještě jednou vřelé díky a šťastnou cestu domů.